commencer. Hein. Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à toutes. Euh, Dámy a pánové, začneme. Euh, pour un vote. Budeme dnes pracovat o na velice důležitém tématu dokumentu,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 Frau äh, Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden verstehen. Děkuji. Všichni asi víte, že jsem velice spokojená a vlastně i trošku hrdá na to, že zde mohu prezentovat výsledek těchto jednání, ke kterému se nám podařilo dospět včera večer. Už podle samotného toho výsledku vidíte, že jsme se skutečně pokusili o zavedení skutečně té myšlenky lepší regulace, lepšího zákonodárství, protože vidíte, že tady není to úplně malý svazek, ale je to přece jenom stručnější předpis než většina ostatních. Jsem velice rád, že se mi podařilo dosáhnout velké široké podpory a chtěl bych poděkovat tomu základnímu týmu, který spolupracoval se mnou, s komisí, s radou. Chtěla bych poděkovat také sekretariátu našeho výboru za to, že mi, podařil, že mi pomohli s přípravou tohoto dokumentu. Děkuji paní Hanslik, paní Lüller, paní De Jong a panu Kosnovskému. Wenn es richtig umgesetzt ist und wir Myslím si, že pokud dojde k dobré implementaci a transpozici tohoto předpisu, a my se samozřejmě budeme o to zajímat, jak to probíhá, tak se nám podaří zavést nové, nová etická pravidla pro finanční pro transakce v Evropě. Tohle to všechno vyplývá ze Small Business Act a my víme, že malé a střední podniky skutečně se zasazovaly o to, aby vznikla tako, vznikl takovýto předpis, aby nahradil ty stále neefektivní směrnice. A já jsem přesvědčena o tom, že s naší pomocí a s pomocí vnitrostátních jednotlivých parlamentů v příštích, dejme tomu, třech letech dosáhneme toho, že bude pro malé a střední podniky existovat lepší solventnost. Už během našich diskuzí se projevilo, že některé vnitrostátní předpisy se mění, Francie a Spojené království, Nizozemsko už mění předpisy, Španělsko už také se na to chystá. jde o to, že malé a střední podniky mějí, musí dostat šanci na to, aby měly lepší likviditu, aby byly solventní, aby mohly podporovat vznik nových pracovních míst a vyvíjet nové výrobky. Jenom jedna kritická poznámka eh, ohledně různých nákladlákových skupin v tomto eh, sále. Samozřejmě musíme všichni chápat, že toto je kompromisní návrh. Kdyby to bylo všechno na parlamentu, tak bychom neměli žádné výjimky z, těch 9, z té devítiprocentní eh, sazby za pozdní platby a tak dále. Nicméně musíme chápat, že jde o 7, 27 členských států. Některé členské státy se pránily příliš přísným opatřením samozřejmě 27 členských států je spolu legislat- eh, spoluzákonodárci s námi. To znamená, že všechny tyto členské státy posoudily velice podrobně všechny pozměňovací návrhy, které parlament předložil a chtěla bych skutečně zmínit tu kritickou poznámku, že teď, když už se všechno dohodlo v Koreperu, v našem výboru a tak dále, tak se najednou zdá, že probíhá určitá kampaň, která má za cíl to, aby tento předpis byl zamítnut. A já si myslím, že je to velice nezodpovědný přístup. Když pokud jde o vnitřní trh, tak skutečně eh, toto není správný přístup. My rozhodně doufáme, že za několik týdnů tento předpis přijmeme i na plenárním zasedání, tak, aby skutečně malé a střední podniky měly dostatečnou podporu, eh, kterou šlo radě komisi i parlamentu. Děkuji. Merci, Barbara. Je vais... Děkuji, Barbaro. Teď dám slovo stínovým zpravodajům, tedy těm, kteří se chtějí vyjádřit. Paní Hanslik, prosím. Velice děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala Barbaře a stejně tak i ostatním stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci na této věci. Velice vám za to děkuji a myslím si, že díky snahám jak paní poslankyně eh, zpravodajkyně, tak i stínových zpravodajů máme to, o co nám tolik šlo. Samozřejmě, že ráda bych znovu zdůraznila, co už říkala Barbara, totiž, že to je kompromis. Opravdu máme co dělat 27 států a mají 27 názorů, ale parlament, Evropský parlament vždycky se snaží o nějaký kompromis a právě tento dokument je výsledkem takového, takové snahy o, do, o kompromis. A mě velice těší, že právě toto bude moci pomoci malým a středním pomoci, aby získávali zpětně platby včas přičemž tyto firmy nebudou ztrácet likviditu, tudíž nebudou nuceny vyhlašovat bankrot a e, likvidovat pracovní místa. Doufám tedy, že je to velice vhodný dokument právě teď, v době ekonomické krize, která v Evropské unii stále trvá. Doufám, že to pomůže zlepšit e, situaci všech podniků a určitě to usnadní jejich každodenní fungování. Doufám tedy, dámy a pánové, že podpoříte tento dokument a znovu chci ještě všem poděkovat poděkovat za spolupráci. Děkuji. Euh, monsieur Kreutzmann n'est pas là. Madame Roule, vous voulez dire quelque chose? Pan Kreutzmann tady není, paní Ruler, prosím. Ano, velice stručně. Chtěla bych také poděkovat všem stínovým zpravodajům a samozřejmě zpravodajce. Chtěla bych také poděkovat belgickému předsednictví, ale ne samotné radě. Protože myslím si, že kdyby nebylo rady, tak by tento předpis byl skutečně mnohem lepší. Samozřejmě rada a belgické předsednictví se snažilo, ale Děkuji. Cela a le mérite d'être dit. Et je pense que nous le pensons aussi. Ano, něco podobného jsem právě chtěla říct také. Myslím, že všichni s tím souhlasíme. Pan De Jong, prosím, chcete něco říci? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Výbor pro vnitřní trh je vynikajícím výborem. A jeden, jedna z nejlepších záležitostí, kterými jsme se zabývali, je právě to téma opožděných plateb, protože to je skutečné reálné téma. Bylo pro mě velikým potěšením spolupracovat na, spolupracovat na této věci právě s Barbarou Weiler, takže ano, abych to řekl, přímo samozřejmě je to kompromis, ale myslím si, že belgické předsednictví udělalo obrovský kus práce. Myslím si, že ten výsledek je skutečně dobrý a chtěl bych vyzvat všechny kolegy, aby hlasovali pro. Paní předsedkyně nemá mikrofon. Chtěl by ještě někdo další se vyjádřit? Někdo tady kromě stínových zpravodajů? Pokud ne, tak dám slovo belgickému předsednictví. Prosím. Myslím si, že samozřejmě máte pod všem, vše té práci, které, které, kterou jste na tom odvedli, byste se měli mít možnost vyjádřit. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Jménem belgického předsednictví a své delegace bych chtěl také poděkovat vám i paní zpravodajce Weiler za všechnu tu práci, kterou odvedli, také paní Hanslik, paní Baltazarovi, panu Rulerovi, panu De Jongovi, všem stínovým zpravodajům a samozřejmě také předsedovi tohoto výboru, panu Malcolmovi McHalbrovi. Všichni nám pomohli v těch zásadních věcech. Chtěl bych také poděkovat všem sekretariátům všech institucí a také právním službám, které spolupracovaly Samozřejmě také nesmíme zapomenout na Evropskou komisi, protože i ta vykonala velký kus práce na tom, abychom zajistili, že najdeme nějakou společnou řeč. Toto je nejlepší možný kompromis, ke kterému se dalo dojít. Je to kompromis, kterého se nám podařilo dosáhnout. Samozřejmě není ideální, ale tak to je. Je to tady směrnice k eh, minimální harmonizace. Já vím, že paní Weiler eh, lituje toho, že je to sazba 8%, ale to je minimální standard. Tedy ty členské státy, které chtějí zajít dále, tak samozřejmě mohou. Toto je jenom minimální sazba. V této směrnici jsme se snažili zajistit, aby existovaly dobré principy, a to se nám podařilo. Podařilo se nám zapracovat tam principy, za kterými se stojíme. A rada se snažila samozřejmě tady tam občas přidat více flexibility. Jak už řekli stínoví zpravodajové, máme dva roky na implementaci, máme dva roky na to, abychom toto skutečně uvedli do života. A já vám chci všem poděkovat za tu vynikající práci, kterou jste odvedli Eh, na tom, že jste umožnili, aby tato směrnice vznikla. Děkuji, říká paní předsedkyně. Děkuji vám i belgickému předsednictví. My víme, že toto není úplně snadný dokument, už Barbara zdůraznila, že to je skutečně velice obtížný úkol dojít k nějakému kompromisu, ale myslím se, že je z toho jasné, že pokud všechny tři instituce spolupracují, tak se dílo podaří. Teď paní Brickman z komise. Děkuji. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych eh, se připojila k výrazům poděkování. Chtěla bych poděkovat paní Weiler za vynikající práci a chtěla bych také poděkovat všem stínovým zpravodajům. Byla to velice usilovná práce, nebylo to vůbec jednoduché, protože ta směrnice je velice ambiciozní a Evropská komise je velice potěšena tím, že ta ctižádost zůstala i v kompromisním dokumentu. Myslím si, že to opravdu přináší něco nového, přidanou hodnotu a e, v porovnání s tím stávajícím textem, stávajícím zděním. A myslím si, že podnikatelské kruby, pracovníci, zaměstnanci opravdu už na takovou Eh, směrnici přímo se zatajeným dechem čekali. Doufám, že eh, tento text, toto eh, směrnice v tomto smění byla brzy schválena, protože to uklidní mnohé a mnohým to pomůže, hlavně malým a středním podnikům. Děkuji. Mikrofon. Půjdeme tedy, přejdeme tedy k hlasování. Máme eh, tady 16 za EPP, o dva nám přebývá. Mají všichni u sebe hlasovací kartičky. Asi by bylo lepší, kdybychom použili hlasovací karty, protože budeme snáze eh, schopni sčítat hlasy.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 Tak ještě jednou, protože máme o dva víc. 17, e takže teď už máme navíc tři. Nevím, budete se muset nějak mezi sebou dohodnout. Il y a des élèves étourdis dans cette salle. <laughs> bon, alors. Ještě jednou protože omylem dva členové strany zelených, skupiny zelených, omylem hlasovali za, e- jako by byli za EPP. Se hlásili. les mêmes voteront, hein Takže ti, kdo teď hlasovali, budou hlasovat potom? Jeden. Teď nám zase jeden schází, takže stop. Takže Začne, zahajujeme hlasování. Kdo je tedy pro kompromisní návrh? Hla, zahajuje hlasování. Ma carte marche pas, ça commence bien. Nefunguje mi hlasovací karta, takže to je dobrý začátek. 29 euh, votants. odevzdaných hlasů a 29 bylo pro, nikdo se nezdržel ani nikdo nebyl proti, takže můžeme poblahopřát. Ah, je la... Prosím. Prosím vás, započítejte i můj hlas. Hlasoval jsem pro. Takže 30 odevzdaných, 30 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování vynikající, takže můžeme blahopřát všem, kdo se zúčastnili práce na tomto dokumentu. Teď eh, poprosím Katrin, aby se sem dostavila, protože ta bude předseda. Teď totiž přecházíme na úpl- k úplně jinému tématu. Budeme se bavit o stavebních výrobcích a povede tuto diskusi povede Catherine Steiler.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 Takže prosím, abyste zaujali místa a přistupujeme ke slyšení o stavebních výrobcích. Kdo si přejete tady zůstat, můžete zůstat a kdo si přeje odejít, tak prosím vás nás opuste, ale už máme trošičku spoždění, máme tady vynikající řečníky a určitě bychom si je všichni rádi poslechli. Nejprve bych chtěla poděkovat také stínovým zpravodajům, tedy děkuji všem, kdo tady zůstává a přistupujeme k tomuto slyšení. První část slyšení řešení eh, se jmenuje označení CE a regulování uvádění na trh stavebních výrobků. Přičemž chci zdůraznit, že v této oblasti eh, se zabýváme eh, hlavními informacemi, které se týkají značení CE u stavebních výrobků v porovnání s jinými výrobky, v čem se rozvíjí a proč, eh, co by a co by se nemělo prohlašovat v prohlášení o vlastnostech, co to vlastně znamená, jaké jsou základní charakteristiky a jaké jsou dopady tedy návrhu, který navrhuje Rada v článku five a další, eh, co se týče prohlášení o eh, vlastnostech. Jsem velice ráda, že, na, eh, že máme vynikající hosty jako řečníky. Máme tady pana Greg Kupra, který je předsedou Evropské organizace pro technické schvalování, pak pan Giacomo Botti, který je konzultantem CEN pro stavební výrobky a pan Vincent Leos Arguelles, který vede oddělení v Evropské komisi a kterého mnozí z vás velice dobře znáte. Snad bych mohla začít od pana Kupra a rádi bychom si poslechli jeho prezentaci. Prosím. pro zvládnou technologii. Eh, děkuji paní předsedkyně, dobré odpoledne. Eh, jak už řekla paní předsedkyně, já eh, jsem generálním ředitelem PPA v Velkém Británii, což je jeden ze schvalovacích orgánů, ale dnes tady hovořím za EOTu, která vlastně všechny tyto orgány nějak zastřešuje. Dnes bych chtěl velice rychle se zabývat třemi základními věcmi, které se týkají CPA ADR. Většina z toho jsou eh, vlastně někde schované v, delegovan- v eh, podrobnostech. Týká se to delegovaných pravomocí a tedy eh, pravomocí, přenesených pravomocí a momentálně o tom diskutujeme s komisí. Jenom kontext, abychom uzasadili EOTu do kontextu, máme asi 45 členů, členských orgánů a jsou to, mnohé z nich jsou malé a střední podniky. Představujeme vlastně směsici veřejných veřejných i soukromých orgánů, které jsou neziskové, soukromé. A EOTA sama má dva pracovníky na plný úvazek zde v Bruselu a ostatní jinak eh, dobrovolně přispívají členové, jako jsem i já. Ehm, teď eh, už můžeme říci, že jsme vydali zhruba 2000, dnes jsem si to ověřil, evropských technických eh, schválení a každý rok tento počet stoupá. Používají se jak v rámci, tak i mimo rámec Evropské unie, aby e, to podporovalo obchod a aby e, se dostávalo přijetí novým stavebním výrobkům. Zhruba 63% z nich už převzali také malé a střední podniky. A rovněž Eh, jsme si nedávno udělali průzkum mezi držiteli ECA, abychom zjistili, do jaké míry se opravdu inovacím dostává přijetí. A hlavní, co z toho vyplývá, je toto. Zajím, zabývá, zajímá je a zejména obavy v nich způsobuje celý ten proces a doba, která to trvá, protože to je někdy pro ně důležitější než náklady, protože nakonec jim jde o to, aby měli návratnost investic, které dávají do vývoje. Dále si dělají starost ohledně eh, obsahu a konsistentnosti ETA ze strany různých eh, eh, členů a krom toho také uživatelé označení CE ne vždycky vědí, co to znamená. Jedna z otázek, kterou si dnes klademe, je, zda eh, CPR zajistí inovace. A Eh, co se inovací týče, chtěli bychom používat eh, takovou definici. Inovace znamená komercializace eh, výz, vynálezů. A jde o to, abychom si to zasadili do kontextu, co všechno to může pokrývat. Může se to vztahovat vlastně na každý výrobek, kde H jen existuje, metod je nevhodná, žádná metoda neexistuje, ale stahuje se to také ještě na ty výrobky, kde neexistuje HEN. Možná ta e, novost je omezená, anebo může být nevýznamná. A EOTA o tom uvažuje takovýmto způsobem, že se technologická novost narůstá, je to stále novější technologicky, jak postupujeme zleva doprava. A samozřejmě s novost vždycky e, přináší také nejistotu a také e, uživatelé o tom ještě nevědí, proto je velice důležité, aby toto e, CPI vlastně pokrylo tuto mezeru ve znalostech, tak aby se inovace snáze přijímaly. Domníváme se, že poskytovatelé eh, stavebních výrobků eh, musí samozřejmě snažit komunikovat s těmi, kdo rozhodují o tom, zda se inovace ujmou. To jsou designéři, eh, dodavatelé a prostě celá široká škála zainteresovaných stran těm je třeba dávat informace a nesmíme zapomínat na to, že mnozí z těch, kdo rozhodují sami o sobě, jsou malé a střední podniky. Co se týče technologické novosti, čím je to technologicky novější, tím častěji rozhodující, ti, kdo rozhodují, budou Ehm, z různých kombinacích aspektů uvažovat o tom, zda tu inovaci přijmou nebo ne. Mohou s tím mít už zkušenosti, pokud to není zase tak úplně inovativní. Možná, že už se s tím někdy setkali. Možná, že mají externí expertní znalosti, mohou si pozvat externí experty, kteří jim zajistí výklad dat a můžou také uvidět, že tedy se jim to takhle potvrdí zvenku. A co se týče na trhu stavebních výrobků a co se týče konkrétně inovací, regulací na tomto trhu, pak eh, vlastně to záleží na národním schvalování a tam se zase hlavně vždycky zabývají s tím, co je přijatelné a co je specifické pro tu kterou zemi. Zabývá se tím samozřejmě, je to také oblast evropských technických eh, schvalování, a tady je zase snaha, co nejrychleji vlastně to, co je národní, replikovat, předávat do celé Evropské unie. Momentálně také mimochodem jednáme s Evropskou komisí o rozsahu působnosti obsahu evropského technického posuzování. Hodně se hovořilo o EAD, eh, Evropské technické posuzování, vlastně to je vlastně delegovaná eh, pravomoc Evropské komise a my teď o tom s nimi jednáme. Eh, nás trochu zneklidně tolik, že musíme se postarat o to, aby ten proces opravdu um, mohl dobře na všechno reagovat, tudíž musí být co nejkonkrétnější, co nejspecifičtější. Musíme vždycky uh, si uvědomit, že čím to technické posuzování bude další, tím to bude také dražší, přičemž s každým rokem, každý rok je třeba, každý si musí posuzovat vlastní EAD a přičemž tady parlament do jisté míry navrhuje změnu definice EAD a myslíme si, že by to mělo minimálně obsahovat popis výrobku, seznam relevantních vlastností pro celou, po celé Evropské unii a pak um, prohlášení o vlastnostech, které jsou relevantní pro ten členský stát, kde výrobce chce uvést výrobek na trh, přičemž by tam měla být schrnující informace o posouzení technickém a, o, a informace o kontrolách, výrobní kontrole. Čili to se týká obsahu a to jsou všechno věci, o kterých momentálně jednáme s Evropskou komisí. Evidentně eh, velice významná věc je, abychom zajistili, že finanční model bude fungovat pro všechny hráče, kteří se do toho účastní, jak jsou, jako jsou, jak jsou výrobci, ale také schvalovací orgány jako takové. CPR k tomu přihlíží právě v článku 20 a v článku 32. Článek 20 zcela rozumně praví, že výrobci, tedy inovativní eh, výrobci, by neměly nést plnou, plné všechny náklady na vývoj EAD. Ovšem pak je třeba se zeptat, jaký tady má být finanční model, aby se EADs dali vyvíjet. Článek 32 zase uvádí eventuální eh, kontext, jak to řešit prostřednictvím unijního financování. Ale jako vždycky ďábel tkví eh, v detailech. A finanční aspekty ehm, to je další věc, o které momentálně jednáme s Evropskou komisí. Na dalším slajdu máme náklady Eh, náklady příslušných orgánů. Samozřejmě, že jsou přímé náklady, ale jsou i nepřímé orgány. Přímé, to je spojené eh, s časem, který jde na vývoj EAD a na vypracování ETA a nepřímné člení v EOTA, to znamená příspěvky na konání zasedání a podobně a náklady na práci sekretariátu EOTA jako takového. A jak se tohle to všechno financuje? Francie. To si myslím je třeba řešit podrobně. Celá jasné, že výrobci by měli financovat posuzování, ale problematická oblast, co se nás týče, je finanční model pro vývoj EAD. A jak tohle to opravdu funguje? Jak už jsem říkal, my jsme zahájili diskuse s komisí o této věci. Takže co je důležité pro finanční model? Eh, mnohé eh, orgány EOTA už eh, se vlastně samofinancují a nebo alespoň jdou tím směrem ze strany EPR, je k tomu samozřejmě pobídka. A pro nás klíčovou otázkou jsou náklady na vývoj EID. Jak to bude fungovat v praxi. A pro realizaci CPR potřebujeme eh, velice rozumný finanční model. A jakmile to CPR umožní, pak bude třeba propracovat ještě všechny detaily. Konečně pak ehm, proces a praktické záležitosti, protože už se chceme dostat k věcem realizace CPR. Jenom počkám, až mě tam naskočí slide. Myslím si, že je možné dobře říci, že co se týče obecných článků, pak EOT je docela eh, mm, současné znění z eh, pozměňovací návrhy vyhovuje, ale máme určité problémy, které nám dělají nikoli v články jako takové, ale spíše přílohy. Druhá příloha eh, se snaží řešit otázky procesu pro vývoj EAD a máme jisté obavy, že možná eh, by eh, z toho vyšel proces, který by měl sedět všem, že by to vlastně pokrývalo eh, vývoj i technických specifikací a to by se týkalo i malých obměn na produktu, kterého se týká nějaká norma, až po nejnovější technologie, jaké předtím na trhu ještě v životě nebyly. Jako příklad této naší obavy bych mohl uvést že tady se chce, aby výrobce a dodavatel dohromady utvořili eh, eh, při, eh, při, jsou, udělali smlouvu o, vyhodnocování, ale přitom ještě je to na samém začátku, kdy ještě není vyjasněné, jaká metoda posubování bude zapotřebí. Proto se nemyslíme, že by bylo možné udělat takovou smlouvu, která by byla v pořádku, když nebudeme přesně vědět, cože se to bude posuzovat. Myslíme si, že by se to mělo spíše zaměřit na otázky politiky, protože se nám zdá, že co do časového harmonogramu to zabíhá do pří, z přílišných podrobností. Například, že ta smlouva, že má být v rámci jednoho měsíce. A pak se tady říká proces end to end a asi by to trvalo asi 18 měsíců, než by se dalo vydat ATA. Pro nás, jak vůbec nejdůležitější je, abychom se vyznali v tom, co potřebují zákazníci a co potřebují výrobci úplně hned na samém začátku tohoto procesu. A proto nám není pochopitelné, proč by to měl být jeden měsíc, když to bude šest týdnů ehm, a když eh, to bude v pořádku, tak pak si myslíme, že je to daleko důležitější, než aby se dodržel nějaký termín, který, jak se nám zdá, neslouží žádnému eh, eh, eh, užitečnému účelu. Proto si myslíme, že podrobný proces by se měl zpracovat transparentním způsobem ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami. Například, abychom získali větší transparentnost, je třeba používat multidisciplinární skupiny zainteresovaných stran. Nebyly by to jenom výrobci, ale také uživatelé, aby všichni dobře tomu procesu rozuměli a aby se při jeho vývoji přihlíželo k zájmům všech. A jak už jsem říkal, hovoříme o tom i s Evropskou komisí a je tedy možnost zlepšit v rámci přenesených pravomocí právě přílohu číslo dvě toto jenom o tom procesu a jak my si představujeme, že se odehrávají inovace. Tady na tomto grafu máme vlastně křivku životního cyklu pro eh, výrob, eh, technologie výrobku, to je modré a investiční vývojová stádi, stá, vývojové stádium je červeně. Měli bychom se snažit začít vypracovat proces A eh, ještě během vývojové fáze. Podle našich zkušeností když máte hodně inovativní výrobek, úplně první, tak by to mělo vést, že to A bude schváleno a pak se z toho, na, na základě toho se vyvine, vypracuje ETA. A když potom už máte produkt číslo 2 a 3, tak ty už mohou být trochu jiné, možná, že budou mít také o ně, pro někud jiné uplatnění. Pak bychom navázali na EAD a e, propracovali ho, aby to sedělo na tyto konkrétní výrobky. A pak si představujeme, že bychom dospěli k řadu výrobků, každý by měl vlastní EAD a to by potom bylo možné dát dohromady už do komplexnějšího dokumentu. To by pokrývalo eh, začátek této skupiny výrobků a časem by vlastně se to potom Eh, přetvořilo ve stejný proces, který by už dodržoval harmonizovanou normu. Takhle si myslíme, to doopravdy eh, vypadá a tak by to mělo být také zobrazeno v tom procesu, na kterém se nakonec dohodneme. Na dalším slajdu uvádím další příklad, kde podle našeho názoru je třeba dále uvažovat o um, přílohách. Příloha číslo 4, tabulka číslo 1 se zcela správně snaží definovat eh, rozsah eh, činnosti schvalovacích orgánů. Ano, ale momentálně tabulka 1 se dívá jaksi zpět z hlediska kategorizace produktů. To znamená, jako by to jsou to produkty, které už se řešily a ne ty, které teprve přicházejí. IOTA se samozřejmě snaží řešit inovativní produkty a nemůžeme dost dobře předvídat, jaké přesně budou. Proto je velice těžké to nějak zasadit do těchto oblastí, které máme v tabulce číslo jedna. Proto si myslíme, že bude třeba o tom dále uvažovat, protože tady je skutečné riziko spoždění, zatímco příslušné orgány se budou snažit získat eh, designaci pro výrobky, které jsou sice inovativní, ale které do toho nezapadají a to by mohlo vést ke spožděním právě tam, kde jde v první řadě o čas. Proto si myslíme, že by bylo třeba zaujmout poněkud pružnější přístup, eh, než abychom se snažili všechny jaksi zasadit do rámce eh, historických produktů, které se kdy řešily. Nicméně, a já zdaleka nekritizuji všechny eh, přílohy. Eh, kritéria, to je druhá tabulka přílohy 2 a to je 4, pardon, a to je dobrý pokus ukázat, jaká je osvědčená praxe eh, v různých schvalovacích orgánech. Tudíž, co se týče procesu a praktických otázek, důležité pro nás je hlavně toto. Myslíme si, že je zapotřebí zlepšit přílohy 2 a 4, dá se to dělat prostřednictvím přenesených rozdělených pravomocí. Myslíme si, že ten proces by měl by být eh, velice živý a měl by být hnán snahou o trvalé zlepšování. Myslím si také, že multidisciplinární skupina zainteresovaných stran by mohla představovat řešení a že to zlepší jak transparentnost, a při mimochodem tím se teď také zabýváme, protože nechceme čekat až na CPR, než se popereme s otázkami um, transparentnosti. A EOTA právě v listopadu tohoto roku bude konat seminář a tam přizveme mnoho zainteresovaných, abychom začali o tom jednat. Děkuji vám, to byla celá moje prezentace. Děkujeme za tuto skutečně komplexní analýzu. Bylo, budeme se o to velice zajímat na semináři v listopadu a doufáme, že získáme dokumentaci, aspoň nějakou dokumentaci, který máte, bude to velice užitečné. Trochu mi dělá starosti čas, protože máme ještě naplánované otázky na tři řečníky na konci tohoto, této části zasedání, takže bych teď ráda eh, pozvala pana Jana Karla Bedotyho, který vystoupí jako další řečník. Děkuji. Děkuji. Dobré odpoledne ve spolek. Když jsem dostal pozvání, abych tady vystoupil, a podíval se tedy na e, dobu, kterou jste řečníkům přidělili, tak jsem si řekl, bohužel to nebude možné, nemůžu vám poskytnout komplexní stanovisko e, tedy v, o těch otázkách, které jsou naplánovány pro zasedání jedna, protože bych potřeboval více než 10 minut. Nicméně se o to pokusím. A začal bych e, od první otázky, která je zmíněna v tom programu pro tuto část zasedání. Proč jsou stavební výrobky odlišné od ostatních výrobků? Podle mě je Otázka na tuto, odpověď na tuto otázku zcela jednoduchá. Stavební výrobky totiž nejsou konečné finální produ, produkty, které bude používat koncový uživatel. Jsou to jakési med, meziprodukty, které budou permanentně zabudovány instalovány do nějaké stavby. Proto eh, koncepce bezpečnosti u těchto produktů se vztahuje pouze do, nebo je použitelná pouze do té míry, do jaké tento stavební výrobek plní určitý účel, nebo splňuje určité základní požadavky té stavby. Čili stavební výrobek není ani bezpečný, ani nebezpečný sám o sobě a proto ten pojem bezpečnosti zachází za materiální vlastnosti, vlastnosti materiálu nebo za produktovou charakteristiku. Je tady zapotřebí něčeho více a závisí to na tom způsobu, jakým tento produkt je zabudován, tento výrobek stavební je zabudován do stavby. A to těmi, kdo nesou odpovědnost za tuto činnost. Možná vám uvedu trochu hloupý příklad, ale jestli jste si někdy zamýšleli nad tím, že máte třeba trám, který má v průřezu asi 30 cm. Je jedno, jestli je to do betonu nebo do jiného materiálu. A máte dvě cihličky, které jsou 20 cm od země a chcete, aby přes ten trám někdo chodil, tak to nebude žádný problém. Ale pokud stejný trám umístím do výšky 20 metrů od podlahy, a budete chtít udělat stejnou zkušenost, tak byste se neodvážili přes něj přejít, protože potřebujete něco víc, abyste se cítili bezpeční. Potřebujete nějaký parapet a tak dále. A ten už nespadá do charakteristiky toho výrobku. Mechanické vlastnosti toho trámu se nezmění, budou stále stejné. Ale mění se způsob, jakým tento trám je používán v té stavbě. Proto v důsledku specifič, této specifičnosti stavebních výrobků ten význam toho označení CE je jiný, než je ten význam u výrobků, které spadají do té směrnice tzv. Nové, nového přístupu, směrnice nového přístupu, protože ten stavební výrobek vlastně nes, se neschoduje s ničím, neschoduje se se základními požadavky na stavbu, žádnými standardy, normami. A informace, která doprovází ten výrobek, musí být získána spolehlivým způsobem za využití společného jazyka, který je uznáván těmi, kteří jsou, který je již zaveden v harmonizovaných specifikacích a normách. Proto členské státy mohou tyto informace považovat za spolehlivé a přesné. A další záležitost, která byla zmíněna v tomto v této diskusi, co, má, co se má prohlašovat v tom prohlášení vlastností. Jsou mnohé charakteristiky. Stavební proces má čtyři až pět různých fází. Možná, že ještě existují i další. A ti aktéři, kteří se podělí na tom procesu, jsou různí aktéři, mají různé potřeby, eh, pokud jde o informace o těch výrobcích. Mají různé technické potřeby, různá technická očekávání. A tato rozdílnost vlastně podle mě znemožňuje seznamovat, vytvářet nějaký společný seznam charakteristik, protože záleží na tom, trhu, který ovládá určitý výrobce, závisí to na tom způsobu, jakým výrobek je použit na stavbě. Tento seznam se bude podle těchto kritérií lišit a do značné míry, podle mého názoru, je také zároveň zvláštní říkat, jak se uvádí, tedy alespoň v tom návrhu, který jsem viděl, že abychom se vyhnuli prázdným prohlášením vlast, o vlastnostech, musí být zahrnuto aspoň jedna vlastnost. Je jasné, že prohlášení o vlastnostech už ze své podstaty musí nějaké vlastnosti obsahovat. Pokud tam není ani jedna vlastnost, tak nemáme žádné prohlášení. A navíc říkat, že když učiníte prohlášení při nejmenším o jedné vlastnosti, Musíte nicméně zmínit všechny možné charakteristiky, které jsou součástí té normy. A to promění to prohlášení o vlastnostech eh, do abstraktní standard a na druhé straně se zároveň stává prohlášením o vlastnostech, které deklarovány nebyly. A to podle mě je nesmysl. A navíc Nena, nemohl jsem najít žádnou odpověď na otázku, kdo by měl ten seznam vypracovávat. Podle mého názoru členské státy a komise hrají odlišné úlohy a mají eh, odlišné kompetence než ty, kterých je zapotřebí k vytváření takových seznamů, dokonce i minimálních seznamů. Hlavní charakteristika toho prohlášení o schodě by neměla být počet charakteristik, ale fakt, že to prohlášení je vlastně převzetím odpovědnosti toho výrobce za to, co bude v tom prohlášení obsaženo. Že schoda toho výrobku je v souladu s tím, co je deklarováno a že zároveň to prohlášení bylo vypracováno s využitím společného zavedeného jazyka, které, který platí pro evropské specifikace. A znovu jsem toho názoru, že působnost toho CPR podle toho titulu má poskytnout, je poskytnutí rámce pro uvádění na trh, ne pro samotný trh. Trh by měl mít volnost, svobodu v tom, aby si vybral, co potřebuje. což bude vyjádřeno podle rámce zavedeného tou, tím návrhem, směrni, eh, návrhem promiňte, nařízení. Rád bych eh, ještě zmínil jednu věc, poslední věc, která tady na slajdech není, a ta se týká eh, odchylek. V článku, který se týká těchto odchylek, se uvádí, Používají se tady tři změní. Eh, individuální výrobek, na zaka, výrobek na zakázku, nesériový výrobek a tak dále. Já bych ráda, abyste zvážili následující aspekt. Kolik budov vidíte v Bruselu, které mají stejný, stejnou fasádu například? To je jenom takový příklad. Budova Berlemont má svoji fasádu, výbor regionu má také svou. Jsou to jednotlivé individuální produkty? Jsou to produkty na zakázku? Samozřejmě, že ano. Ale to neznamená, že všechny tyto výrobky by měly mít tedy možnost využít odchylky. Podle mě existuje potřeba mnohem lepší definice eh, toho výrobku, který je individuální, na zakázku a tak dále, nesériový. Tím bychom se vyhnuli tomu, že po přijetí nařízení by nám vznikla celá řada interpretací, výkladů a ty by vlastně odlišně vykládaly tyto odchylky. Děkuji. For... Děkuji vám za vaši prezentaci, za váš návrh. A posledním řečníkem je zástupce komise, pan Vincent Elias Argyeles. Děkuji. Ano, děkuji vám. Dobré odpoledne všem. Já jsem se pokusil ve své prezentaci se přísně držet otázek, eh, které jste mě, o, které, o kterých jste mě žádali, na něž jste chtěli moji odpověď. Jsou to stejné otázky, o které se snažil zodpovědět už pan Pedoty. Takže se omlouvám, že budete eh, někdy teď nuceni vyslechnout stejné odpovědi, což je ale do určité míry dobrá zpráva, protože pan Bedoty pracuje pro cen a snaží se tedy napomáhat vytváření dobrých norem. A myslím si, že je tedy dobrá zpráva, že konzultat cen do určité míry, do vlastně poměrně velké míry, sdílí názory komise. Takže, jak už jsem řekl, v určitých bodech tedy na ty otázky uslyšíte z mé strany stejné odpovědi. První otázka se týkala označování CE pro stavební výrobky. A zda tedy je odlišné, zda je to jiná situace než u jiných výrobků. Odpověď je ano. Já se teď pokusím toto téma více vysvětlit, protože to je vlastně nejdůležitější otázka ze všech, podle mého názoru tedy. Myslím se, že bohužel velice často nebývá dobře pochopena. Já bych tady chtěl teď vysvětlit definice a zaměřit se na to, jaký je význam označování CE v těch nových předpisech. CE, označování CE znamená schodu výrobku se základními požadavky v těchto směrnicích. Je jasné, a všichni to víte, že první příloha, příloha 1, všech těch směrnic nového přístupu se odkazují na základní požadavky bezpečnosti výrobků. Výrobků v které jsou v působnosti příslušné směrnice. Tady tak, aby příslušný výrobek, který je uveden na trh, odpovídal a splňoval tyto požadavky. To znamená, je to schoda. Teď se zaměříme na označování CE, pokud jde o stavební výrobky. Tam to ale není o schodě. Tam nejde o schodu. Rozhodně tedy aspoň ne o schodu ve stejném slova smyslu. Jde o vlastnosti. Jaký je tedy ten rozdíl? My v příloze 1 tohoto teď tedy nařízení nehovoříme o základních vlastnostech, charakteristikách produktu, protože to není možné definovat základní charakteristiky a vlastnosti výrobku. Proto my hovoříme o základních charakteristikách stavby. To znamená, jaké musí mít vlastnosti most, aby byl bezpečný, jaké musí mít charakteristiky budova, aby byla bezpečná. To definujeme v příloze 1. To znamená, že označování CE u stavebních výrobků znamená co? Znamená to, že deklarované vlastnosti byly zhodnoceny pod, v souladu s metodami, ať už jsou to testovací metody nebo výpočty, které jsou poskytnuty v příslušných harmonizovaných normách nebo EAD. Toto tedy znamená a navíc, jak už řekl pan Bedoty, aby byly, bylo to označování spolehlivé, že výrobce musí splnit všechny příslušné požadavky a povinnosti, po, procedurální po, po, povinnosti tedy, které ukládá nařízení. Z toho tedy vyplývá, že naštěstí označování CE bude a že tedy vlastnosti budou skutečně spolehlivé, že bude možné se spolehnout na toto označování CE a že budou tyto deklarované vlastnosti správné. To je ten nový přístup. Pokud jde o normy pro stavební výrobky, tak ty tam obvykle nebývají žádné limitní hodnoty. Nic se tam nepožaduje. A proto tedy tam ve většině případů pro výrobky uváděné na trh skutečně ty limitní hodnoty nejsou. Ve výjimečných případech ano, ale z pravidla to je tak, že žádné limitní hodnoty nejsou u stavebních výrobků ukládány. Ani prostřednictvím norem ani prostřednictvím nařízení. Proč to tak je? Proč je tam tento rozdíl? Jak už řekl i pan Bedoty, stavební výrobky jsou tedy mezi výrobky, polotovary z hospodářského hlediska i z praktického hlediska. To znamená, že existují proto, aby byly začleněny do stavby. Neexistují sami o sobě, jaksi. Nejsou to spotřební výrobky v přísném slova smyslu. Samozřejmě, že někdy jimi být mohou, mohou přijít do přímého, přímého styku se spotřebiteli. To jsou takové ty mm, například výrobky pro kutily, kteří si něco sami eh, vyrábějí. Ale i v takovém kontextu se sám spotřebitel rozhodne, že bude používat tento výrobek, že nebude spotřebitelem. Protože i v tomto případě, jak si občan si začlení ten výrobek do nějaké stavby. To znamená, stavební výrobky nejsou konečnými výrobky, jsou to polotovary. Proto ten celý koncept bezpečnosti se netýká, neaplikuje na tyto výrobky stejně jako u ostatních výrobků. Bezpečnost je vyžadována od celkové stavby. Ta stavba musí být bezpečná. Samozřejmě, že i na ten výrobek mohou být klást požadavky, pokud jde o bezpečnost. Například, o, například jde o obsah nebezpečných látek. Protože samozřejmě i stavební výrobky musí být bezpečné například pro pracovníky, kteří s ním zacházejí. Ale zkusme si představit, jaké jsou ty charakteristiky, pokud jde o bezpečnost a kde se regulují. Protože pokud jde o bezpečnost, tak rozhodně někdo musí rozhodnout o té bezpečnosti. Jediná výjimka skutečně je obsah nebo uvolňování nebezpečných látek a tím se zabývají jiná nařízení. Zajímají, zabývají se tím odborníci, kteří rozumějí této oblasti. Toto nařízení, o kterém teď hovoříme, o které teď vyvíjíme, to nedefinuje žádné charakteristiky těchto výrobků, pokud jde o bezpečnost. Můžete si to přečíst, celý ten text. Nenajdete tam nic, žádnou charakteristiku, která by konkrétně hovořila o bezpečnosti těchto výrobků. Teď máme ze strany parlamentu pozměňovací návrh, který se právě týká tohoto tématu. A komise, na příštím slajdu to uvidíte, ne, pardon, ještě ne, to bude až potom, Tedy bezpečnost se souvisí s použitím, samozřejmě. Ano, teď už to tam máme. Takže je velice důležité, aby stavební výrobek byl používán správným způsobem. To je skutečně důležité. Kdo je zodpovědný za používání? Je to samozřejmě uživatel. kdo je zodpovědný za budovu. Ne výrobce jednotlivých komponent cementu a tak dále, architekt. Architekt, pardon, ten, kdo staví tu budovu, ten je zodpovědný za bezpečnost. Takže, aby tu zodpovědnost mohly přesít tyto osoby, musí znát všechny informace o těchto výrobcích. To znamená, že my se teď vlastně zabýváme systémem informací, který bude harmonizovaný do té míry, aby každý aktér na trhu, ať už to je dodavatel nebo kdokoliv jiný, aby pochopil informace o výrobku, aby měl k dispozici tyto informa- eh, o tomto výrobku. To znamená, potřebujeme systém informací a ten systém informací to jsou právě ty normy. Co musí být uváděno v prohlášení? Prohlášení by obvykle mělo obsahovat informace o zamýšleném použití. Je to samozřejmé, protože ten výrobek má být používán a jde o to, kde a jak. To znamená, že architekt, který chce užívat určitý výrobek, potřebuje mít informace relevantní pro použití tohoto výrobku. A je to tak ze dvou důvodů. Za prvé z praktických důvodů a za druhé proto, že obvykle mohou v jednotlivých členských státech existovat pravidla, která upravují používání těchto výrobků. Například tento koberec v tomto eh, koberec v tomto sále má třídu B, pokud jde o hořlavost. Musí odolávat požáru, hoření minimálně 60 minut, dejme tomu. To jsou informace, které se, které se týkají použití výrobku a to je obvykle, protože to určuje, zda nějaká stavba je bezpečná nebo nebezpečná. Potřebujeme tedy tyto informace a tyto informace musí obvykle odpovídat použití výrobku. Tyto základní charakteristiky se definují ve vztahu k použití výrobku. To je velice důležitý koncept. My víme a posteriori, že tyto výrobky byly instalovány, protože byly vhodné pro konkrétní použití. Nicméně kdo rozhoduje o tom, že ty výrobky jsou vhodné pro určité použití? No uživatele, architekt, zadavatel stavby, ne výrobce. Protože výrobce uvede na trh výrobky a ty výrobky se mohou užívat pro několik koncových užití. Je to tady všechno na uživateli. Teď se rada rozhodla, že všichni výrobci, když budou uvádět na trh výrobky, musí uvést alespoň jednu charakteristiku v prohlášení, která se týká užití. Nicméně, která to bude, to rada neřekla. Podle mého názoru, ta skutečnost, že rada nedala odpověď na tuto důležitou otázku, je to proto, že rada spolehá na trh. Rada je si jistá, že trh bude hrát svou roli A co je vlastně trh tady? jsou to rámcové podmínky. Rámcové podmínky říkají, jaké jsou předpisy, pokud jde o bezpečnosti, jsou to, eh, je tam poptávka a nabídka. V této situaci tedy výrobky jsou porovnány s nějakými normami a teď tady máme situaci, nebo dojde k situaci, že výrobce se rozhodne, co uvede v tomto prohlášení. A pokud rada o tomto rozhodla, tak to automaticky znamená, že tady spoléhá na to, že trh si udělá už všechno ostatní sám. Nicméně otázka je, proč se rozhodli jenom žádat o jednu charakteristiku. Je to tak proto, podle našeho názoru, že ten logický postup za tímto rozhodnutím je následující. Buď uvedeme všechny charakteristiky, které jsou relevantní pro příslušné zamýšlené užití, tak, jak se to definuje v normách, to by bylo logické, protože toto jsou charakteristiky, které jsou relevantní, nebo jiný přístup, logický přístup, přístup ze strany Rady a komise by byl takový, že vzhledem k tomu, že jsme si jisti, že zodpovědný uživatel si zvolí správně výrobek pro svoje užití, tak nebudeme ukládat žádné povinnosti, které nezbytně by mohly vést na trhu k neefektivnosti a mohly by vést ke zbytečné administrativní zátěži na výrobce a na společnost. To jsou ty, tedy ty dva možné přístupy, podle našeho názoru, které by odpovídaly logickému přístupu, tedy buď žádat všechno, anebo nic. Ale rada se rozhodla pro něco mezi, tady jednu charakteristiku. Teď je tady další otázka, sice nebezpečné látky. Zda je třeba je uvádět nebo ne. Naše odpověď je ano, musí se uvádět v prohlášení, ale už máme další právní předpisy, které předpokládají, že tyto nebezpečné látky musí být deklarovány. Je to specifický důvod pro to, proč na výrobce stavebních výrobku naložíme tuto povinnost. Máme už předpis, který, o kterém se vyjednávalo dlouho a je to takový dynamický právní předpis. A jak už řekla paní Styler, že tady dobré ploty vedou k dobrým sousedským vztahům. To znamená, tento princip by skutečně se měl o to postarat. My tady nejsme totiž odborníci na nebezpečné látky. Máme jiné právní předpisy, které se jimi zabývají. To znamená, my jsme samozřejmě pro, takže my říkáme, že ano. Proč tady nemít odkaz na to, že existují nějaké právní předpisy, které vyžadují uvádění určitých nebezpečných látek, tak pokud se to týká tohoto příslušného výrobku, musí být respektovány tyto právní předpisy a musí se uvést obsah nebezpečných látek. Já si, my si myslíme, že toto je řešení, které je dobře proveditelné. Nejsem si jistý, jestli mám ještě čas. Takže článek 5, vy jste se také ptali totiž na výjimky na odchylky. Jak už řekl pan Bedoty, my si myslíme, že eh, článek 5a, odstavec 5a, pardon, je velice slabě eh, formulovaný. Za prvé by se tam mělo definovat, co myslíme tím individuálně vyrobeným výrobkem, co je výroba na zakázku, co to je nesériová výroba nebo výrobek vyrobený nesériovým způsobem. To tam opravdu chybí. Navíc druhá část těchto odchylek, já jsem byl skutečně překvapen, když jsem si přečetl ten navrhovaný text, protože oni říkají, eh, že výrobce je zodpovědný za správnou instalaci výrobku a také za správné použití. Ale tam je problém, protože kdo je zodpovědný za co? Já to z tohoto textu nechápu. Myslím si, že by bylo určitě užitečné ještě nějak dovysvětlit tuto tyto odchylky. Pokud jde o B a C, tam už žádné problémy nevidíme. A ještě něco, na co jste se neptali, ale jsou tam jiné otázky, takže já jsem si dovolil tam zakomponovat jednu otázku, odpověď tady na otázku, na kterou jste se neptala. A tam jsou ty eh, specifické technologické dokumentace. Myslím si, že velice málo lidí skutečně dobře chápe, proč komise Eh, navrhla tuto STD, znamená to, že chceme mít k dispozici vhodnou dokumentaci. Důležité je, že všichni chceme mít zjednodušené postupy, chceme snižovat administrativní zátěž na firmy, všichni s tím souhlasíme a proto je toto důležité. Proto my do, navrhujeme, aby se formulace trošku změnila a abychom tam skutečně řekli, že je důležité definovat ty zjednodušené postupy. Pokud chceme zavést zjednodušený postup, postup musí být správně definován. Za druhé je důležité definovat, kdy, tedy za jakých podmínek, bude možné použít tento zjednodušený postup. To je naprosto zásadní věc. A konečně potřebujeme a my výrobce, když používá tento zjednodušený postup, musí ho dostatečně zdokumentovat. Takže já navrhuji, abychom STD, kdykoliv se objevuje v tom návrhu, ho navrhli, nahradili eh, spojením jako vhodná dokumentace a tak dále, protože jinak bychom, eh, abychom se mohli, pardon, vyhnout zbytečným diskuzím na toto téma, zbytečným sporům. Děkuji vám. Děkuji. Chtěla bych poděkovat všem třem řečníkům. Vím, že už máme 10 minut po čtvrté hodině a já jsem velice ráda, že tu máme všechny tři řečníky a další řečníky, kteří budou ještě na řadě. A chtěla bych se zeptat, zda někteří stínoví zpravodajové se chtějí vyjádřit? Prosím. Ja, noch eine ergänzende Frage. Ano, ještě jedna doplňující otázka. Eh, která se týká toho prohlášení o vlastnostech a o těch výjimkách, která se týká těch, těch výjimek. Pokud podle článku 5 existuje odchylka a je uplatněna, předpokládejme, že je přijatá, nemyslím si, že je to příliš jasně definováno, ale je to v rozporu s článkem 4 odstavec 2, kde se skutečně uvádí, že že pokud jde o ty základní charakteristiky stavebních výrobků, že ty by měly být stanoveny v harmonizovaných technických specifikacích eh, ve vztahu tedy základním požadavkům na stavby. Pokud tedy není žádné prohlášení o vlastnostech, tak nemůže být poskytnuto, protože to není vysvětleno, protože neexistuje toto prohlášení. Zdá se tedy, že je tady značný problém. Musí být přece možné, aby speciálně vyrobený produkt nebo neserivě vyrobený výrobek mohl mít tedy tyto specifikace. To je tedy jedna otázka. Druhá otázka. Co si myslíte, a ostatní hosté také, protože vy jste experti, o tom, zda ty odchylky podle článku 37 pro mikropodniky a pokud je o praktické použití, pokud jde o vlastnosti a také jazyk, šlo by to tedy přeložit do jiných jazyků? Zdá se mi, že u malých a středních podniků, že ve vztahu tedy k distributorům, velkou obchodníkům, že ehm, ti vůbec nemají vůbec představu o těchto věcech. To znamená, ten malý výrobce by musel rozhodnout, že když tedy bude prodávat výrobek ve Francii, musí poskytnout překlad tedy těch předpisů, nebo když bude prodávat v Řecku, tak bude muset poskytnout řecký překlad. Děkuji, Heidi Role. Bude to stručné, protože si myslím, že je důležité, aby se vyjádřili i ostatní. Ale chtěla bych opravdu říct jednu věc, kterou mám opravdu na jazyku jak eh, mikro, eh, jak se vůbec definují mikropodniky, eh, výrobky, které se vyrábí na zakázku, nikoli v sériově. Já, to je to mikropodnik, ale snad bychom se tím měli podrobněji zabývat. A připadá mi také nápadné, že když se podíváme na značení, pak jde také o tržní dohled, který se tady zmiňuje. Ehm, samozřejmě, že velice důležitým determinačním faktorem je také cena. A dohled na trhem není jenom otázka stanovení ceny. Proto by mě zajímalo, jak se konkrétně tady používá toto slovo, protože to by CPR mohlo dělat problém. Proč se tady vůbec zmiňuje bankovní dohled? Nevím, chcete se k tomu vyjádřit? Pak bych snad poprosila pana Riko, přejeli se vyjádřit? ale možná, že nejprve by chtěli zareagovat naši přednášející na tyto otázky. Pan Cooper, prosím. Děkujem. Ohledně toho eh, dotazu, eh, hovořilo se tady o výrobě v malém rozsahu, omezené a odchylkách, které by se na to vztahovaly. Podle mého názoru by to záleželo na tom, odkud pochází definice výrobku. Většina stavebních výrobků uvádí na trh výrobci a pak tedy rozhodnutí ohledně jejich vhodnosti už činí uživatel. Ale dovedu si představit určité okolnosti, kdy, dejme tomu, když by se dělal design okna třeba pro katedrálu, takže by se tohle to dělalo daleko předtím, než by se ten výrobek uvedl. A za těchto okolností, proč by mělo být nezbytné označovat CE produkt? Protože už z definice by vyplývalo, že designer, konstruktor už eh, musel ty vlastnosti nejprve vlastně stanovit. Prosím, chce si k tomu ještě někdo vyjádřit? Prosím. Eh, snad bych jenom dodal eh, několik slov k tomu, co řekl pan Cooper. Když budu výrobce dveří například a když dostanu zakázku, objednávku, abych eh, dodal dveře do katedrály svatého Pavla, pak bych asi Ehm, tyto dveře by neměly být označeny značením CE, protože je to opras, opravdu kus zhotovený na zakázku. V tom eh, příkladě, který jsem uváděl, myslím například o mítku na budově parlamentu. Třeba jsou výrobky, které vlastně v jejich výrobě byl využit systém konsolidovaných produktů, abychom zůstali u té fasády. A je tady různá kombinace prvků tohoto systému a to by potom zase mohlo vést nakonec k celé řadě výrobků, které by z toho nakonec vznikly, ale ty už by nebyly na zakázku. To byly prostě výrobky, které by už vycházely z konsolidovaného systému, ehm, e, systému profilů. Zatímco zakázkový kus, to jsou ty dveře pro katedrálu svatého Pavla. Ale tam ty produkty, ty už by se lépe daly definovat v návrhu CPR komise. Děkuji velice stručně, protože tady zazněla také velice konkrétní otázka. Ta poslední, jak definujeme eh, mikropodniky. Existuje oficiální dokument, eh, pokud si dobře pamatuji, tak ho uschválil tento dokument, ale obvykle vlastně by by to bylo zmíněno v poslední verzi CPR. Samozřejmě musíme mít jistotu, že to bude úplně precizní. Mohl bych vám říci, že co se týče počtu zaměstnanců je to méně než 10, ale jsou tam nějak dvě možnosti. Jedno je obrat a počet zaměstnanců. 150 tisíc euro snad je ten obrat, ale u tohoto druhého ukazatele si nejsem úplně jasen, ale každopádně je tam velice precizní definice. Za druhé, nevím, jestli jsem úplně pochopil, otázku ohledně jazykových verzí eh, článek 37, protože o to v tom článku nejde. Když eh, si pozorně článek 37 přečteme, pak bychom to mohli pochopit tak, že se to dá stáhnout pouze na velice místní eh, podniky, protože se požaduje od podniků, které používají tento článek, mluvím o článku 37 Jedná se o mikropodniky. Článek 37, to jsou mikropodniky. Ne, článek 7, 4, 7, 4, tak to se omlouvám, pardon. Dobře, to eh, je přímo za to z nového eh, právního rámce. Takže ta diskuse už se odehrála a my, už to bylo rozhodnuto. I v radě byla snaha co eh, nejvíce se držet nového právního rámce, takže to tu máme. Jsme absolutně připraveni znovu tuto věc promyslet ale musí se prokázat, že by to bylo lepší než to, co bylo přijato předtím. Ohledně článku 4.2. Tak Myslím si, snad jsem vás pochopil, na co se ptáte, ale nevím, jestli eh, se dívám na ten problém stejně. Víceméně se tady říká, že pokud nedáte prohlášení vlastnosti, pak nemůžete také eh, propagovat, nemůžete dělat reklamu. Čili vlastně to je motivační pobítka, aby takové prohlášení bylo. Když to nebudete prohlašovat, tak se o tom prostě, tak o tom nebudete mluvit. A v zásadě by to byla dobrá věc. Děkuji za odpovědi na, na odpovědi kolegu. A přecházíme k druhé části slyšení. Už máme pětiminutové spoždění, ale i tak dodržujeme čas docela dobře. Teď bych chtěl uvést všechny mám, máme tady pana Davida Moura, který je ředitelem britské stavební ocelářského znižení, Jana Kumans, který je Evropská federace stavebního průmyslu, ehm, zabývá se otázkami norem a zajišťování kvality, pak profesor Mossenmayer, který je eh, je penzionovaný předseda, bývalý předseda Německého institutu ehm, pro, um, pro stavební eurokódy. To je věc, která mě fascinuje. A v neposlední řadě Michael Roberts, který tady zastupuje CAN, což je komise pro bezpečnost a zdraví při, prá- při práci a normalizaci. Takže nejprve má slovo pan David Moore. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jsem moc rád, že tady dnes odpoledne mohu být s vámi a že vám mohu předložit některé z otázek, které obklopují tedy označování CE, které se týkají tedy e, mého oboru, to znamená stavebního, stavebnictví ocelářství. Nejdříve vám dám takový přehled eh, tedy toho trhu stavebního v Evropě, pak pohořím trošku o, podrobněji o tedy ocelářství, až po zpracování ocelářských výrobků, až po stavbu konstrukcí. Je to celá řada tedy námětů, které se týkají stavebnictví. Některé z eh, největších těch produktů právě vznikají v mém průmyslovém oboru. Takže to jsou tedy ty náměty, o kterých budu hovořit. Takže eh, my používáme to označování CE, pozitivně se na to díváme, pak jsou tady samozřejmě v mém oboru velké rozdíly mezi těmi výrobky, jsou to velké výrobky. Když se podíváme tedy na článek 5, na ty odchylky, podíváme se na otázku trvalé udržitelnosti a možná i dozoru nad tedy eh, tím, jak se udělují to označování CE. Má Evropská unie dostatečný počet lidí na to, na to sledování? To jsou tedy eh, ty hlavní klíčové body. Eh, evropský stavební průmysl je obrovský, představuje 8 evropského hrubého domácího produktu, zaměstnává asi 20 milionů lidí. Z toho eh, máme 8 milionů tun, tedy eh, ocelářských výrobků, které jsou součástí dalších produktů. Jsou to různé struktury eh, ocelářské, stavějí se z toho školy, nemocnice, supermarkety, velké, vysoké výškové budovy a dokonce i mosty, čili celá, celé spektrum stavebních výrobků. V ocelářství ten proces začíná, že se samozřejmě těží železná ruda, pak se taví v pecích, pak se válcuje do takových profilů ocelářských. Vidíte na právo takovýto profil, jak se tvoří. Ten je možno eh, klasifikovat, eh, že vzniká tedy v sériové výrobě. Vyrábějí se kilometry a kilometry těchto ocelářských profilů eh, v ocelářském průmyslu. A tyto profily samotné dostávají označení CE od výrobců, jsou uváděny na trh a pak je nakupují moji vlastní e, členové, to znamená stavební firmy, které používají e, ocelářské výrobky. Nakupují tyto ocelářské výrobky, řežou je, vrtají je, svářejí je a vytvářejí složité ocelové struktury, které se pak používají v celé řadě nejrůznějších budov. A vidíte typ eh, ocelářského výrobku, jak se zpracovává, jak se převáží, tedy eh, tady vpravo dole. Jsou to skutečně obrovské kusy. A ty jsou sami také označovaný značku CE a uváděny na trh. Také tedy budujeme, styčujeme tedy ty eh, trámy, ty opracované ocelářské výrobky a také vyrábíme soupravy těch součástí. Tady vidíte takové soupravy, různé trámy, sloupy a ty se vstyčují a vznikají takové rámcové konstrukce. Eh, ta, ty soupravy jsou také označovány, eh, tedy ty značko CE, to znamená ta konstrukce, ta kostra, také dostává na základě směrnice o stavebních výrobcích označení CE. Tady vidíte celé spektrum výrobků, které vyrábíme od velmi velkých eh, výrobků, které jsou velice s vysokou bezpečnostní eh, tedy charakteristikou, používají se ve skladech, v různých výškových budovách. Kdyby tam selhali, tak by to bylo katastrofální, protože by to vedlo ke ztrátě životu a byla by to ztráta i ekonomická. Prosím, vraťme se ještě o jeden diapozitiv zpátky k těm stavebním výrobkům. byla tam výšková budova nebo nikoli. Chtěl jsem vám ukázat, a je to vlastně ve vaší složce, ten první ocelový výrobek, který byl označen značkou CF v Irsku. Došlo k tomu nedávno je to most, byl skutečně přepracován, znovu vstyčen a byl označen značkou CE podle směrnice o strojích. Takže ta značka CE se bude udělovat na základě obou těch směrnic. Takže je, co my si myslíme o tom označování CE? My podporujeme povinnost toto označení udělá, eh, označovat tedy CE u výrobků, stavebních výrobků, které musí mít vysokou bezpečnost. Takže chceme, aby toto označování bylo v celé Evropské unii eh, používáno. My eh, vidíme, že zlepšuje jak kvalitu, tak profesionálnost v našem tedy průmyslu. Ocelářské výrobky, jako ty trámy, které jste viděli, i ty matice a šrouby jsou označovány CE i ty, eh, i ty výroky, které jsou pak opracovávány, budou zakrátko dostávat toto označení. Takže ocelářský průmysl vlastně už celou řadu let zavádí nezbytné systémy, nezbytné lidi, školí lidi, tedy na eh, základě nadcházejících nařízení, tedy eh, na to, aby znali ty procesy. Jaké jsou rozdíly mezi některými výrobky, které vyrábíme my a jinými stavebními výrobky. Takže, jak jsem říkal, je tam kritické právě to kritérium bezpečnosti. Viděli jste, kdyby se most selhal, ztráta života. Eh, jsou to jednorázové výrobky na zakázku ve většině případů. Jsou obrovských velikostí a mají dlouhou životnost. Všechny tyto věci vlastně způsobují problémy u, těch, u toho označování CE a my to musíme kontrolovat. Takže když hovořím o zakázkových a vysoce bezpečných výrobcích, eh, my si myslíme, že by neměly být, měly mít odchylku podle článku 5. Samozřejmě žádné trámy ve vysokých, vysokých výškových budovách by neměly být, eh, tedy nemít, eh, na ně by neměla být uplatněna výjimka. Jedna otázka, která vám může připadat trošku směšná, je otázka, kde má být ta značka umístěna. Podle nařízení na třech místech, na produktu, na výrobku, ale když je příliš velký kam. Na balení, most nemá žádné balení, na obchodní dokumentace, a možná dokumentaci o zdraví a ochraně bezpečnosti, a možná, že tam je to místo, kde eh, klient chce, aby tedy ta značka byla eh, uvedena. Jak dlouho bychom si měli ponechávat tu dokumentaci. V předchozích nařízeních o stavebních výrobcích se uvádělo, že by se ta dokumentace měla zachovávat po celou dobu životnosti produktu, ale to v některých případech je opravdu velice dlouho. Některé výrobky mají 25 letou životnost, ale u některých eh, mostů třeba máte 125 let životnosti. To je jasné, že celá řada výrobců už za tuto dobu nebude existovat. Takže je pro nás úlevou, že výrobce musí zachovávat tu dokumentaci jenom 10 let. V Británii to bude 12 let, protože eh, kontrakt na stavbu je eh, vyžaduje tedy 12 letou, 12 letou existenci těch dokumentů. Avšak označování CE eh, začíná být trošičku něčím víc, než kdysi bylo. Když jde o ty charakteristiky, které je zapotřebí tam uvést, Není na výrobci, aby rozhodoval, zda ten výrobek bude v pořádku. My tady hovoříme o udržitelnosti. A ta informace, kterou je proto zapotřebí, musí být skutečně zachovávána po celou dobu existence té stavby. Musí být k dispozici i na konci eh, životnosti té stavby, aby se mohlo recyklovat, využít znovu ty produkty. Takže my si myslíme, že v tomto případě by ta dokumentace měla existovat po životnost tedy toho výrobku a kdo by tu dokumentaci měl zachovávat. Pokud jde o ty odchylky, vrátím se k ním. Jak řekl tedy můj předřečník, velká většina těch struktur nebo těch staveb, které já vyrábějeme, je, jsou zakázkové stavby a vlastně se na ně by měly vztahovat ty odchylky, ale já si myslím, že to je nesprávné z hlediska té bezpečnosti a pokud je o bezpečnost veřejnosti, je zapotřebí, abychom v továrnách měli nezbytné systémy a certifikaci třetích stran e, a ty splňovaly ty požadavky, že tedy ty zajišťovaly nebo ověřovaly, že z výrobek splňuje požadavky na bezpečné využití a použití. Už jsem se zmínil o udržitelnosti. To je další základní požadavek, jaké věci je zapotřebí uvádět v tom prohlášení. V tom ocelářském průmyslu hovoříme o deklarování využití energie, chceme hovořit také o, množ, o do jaké míry využíváme recyklace při výrobě e, ocelářských výrobků. V Británii 60 veškeré oceli je vlastně recyklováno v současné době. Některé budovy se skutečně zdemolují a pak se ten materiál znovu používá. A je zapotřebí se zamyslet, jak to zohlednit eh, v našich dokumentech. Eh, stavební průmysl nebo ocelářský průmysl eh, vynakládá milion eh, liber na vypracování takových designů, které jsou nízkokarbonové nebo mají nulovou stopu. Jaké budovy, v jakých budovách se ty struktury ocelové mohou znovu recyklovat? Seznam budov. Pokud jde o to nové použití nebo recyklaci, Teď v současné době recyklujeme tedy stavby, které byly postaveny v 50. 60. letech. To ještě ne, e, vlastně nevstoupila v platnost, to nařízení. Máme málo informací o rozměrech, o těch nemovitostech nebo stavbách, o materiálech, které byly použity pro, e, pro tu ocel jak budeme zjišťovat tyto, získávat tyto informace, jak se bude postupovat s ohledem na to označování CE. Já si myslím, že bychom mohli označovat jako CE i ty části, které jsou vyráběny z tohoto materiálu. Já si myslím, že je možné je označovat CE na základě nařízení o stavebních výrobcích. A to je možná moje předposlední diapozitiva. To se týká toho dozoru. My jako průmyslové odvětví máme zájem na tom, tedy víme, že jsou výrobci, kteří nebudou dodržovat zákony, budou označovat eh, své výrobky značkou CE a to eh, nelegálně. My nemáme dostatečné zdroje na to, abychom to mohli sledovat a kontrolovat je, jsou pracovníci tedy, kteří sledují tedy na stavbách eh, výrobky pro CE, ale kdy? Jenom v případě, že takovýto výrobek selže. A naše odvětví je ochotno zavést takový systém, kde bychom, který by nám umožnil identifikovat ty výrobce, kteří nedodržují zákony. Bude to vyžovat nějaký centrální registr, rejstřík těchto eh, výrobců, kteří používají značku CE. Námět k zamyšlení. Takže abych to schrnul, Ocelářský průmysl podporuje povinné zavedení označování značkou CE u výrobku, kde je zapotřebí vysoké bezpečnosti. Vítáme eh, to, že výrobce musí zachovávat tedy dokumentaci po 10 let, ale u některých výrobků je zapotřebí zachovávat dokumentaci déle, zvláště z hlediska udržitelnosti. Je zapotřebí se zamyslet nad otázkou kontroly, dozoru nad označováním značkou CE v Evropském společenství. A tím uzavírám svoji prezentaci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za vaši prezentaci, Davide. se budete rád, když vám řeknu, že minulý týden jsme hovořili o obecné bezpečnosti produktů a o financování, o tom, jak budeme implementovat nová pravidla a samozřejmě to, to hlídání, jak se dodržují tyto předpisy, to samozřejmě je s čím dál důležitější otázka. A další řečník, ten pan Kumans. Děkuji, dámy a pánové. Já budu hovořit jménem FIEKu. FIEK je organizace, která existuje už přes 100 let a zastupuje eh, eh, stavbaře v 29 zemích v Evropské unii a i mimo my zastupujeme 34 různých federací. Poprosím o další slide. Když se díváme na zadavatele staveb, tak vidíme, že je to celá řada různých subjektů. Musíme myslet především na to, že tam jde především o řadu velice malých společností. Já sám jsem zodpovědný na, v Belgii za stavby střech. Zaměstnáváme téměř 100 lidí, máme uh, asi, rozpočty asi 2,5 milion euro, ale především eh, zastupujeme malé a mikropodniky. Znamená to, že 5 milionů živnostníků tam patří, více než 2,5 milionu velice malých společností, kde jsou, jsou asi dvě, tři osoby, které jsou zodpovědné v jedné firmy eh, za dohled nad stavbami a to znamená, že 10 až 12 milionů osu, osob je zodpovědný za přijímání, přebírání eh, stavebních výrobků na stavbách. A já chci právě hovořit o spotřebitelích, kteří, obdr- kteří dostávají do ruky tyto výrobky, protože Úroveň vzdělání těchto osob je přibližně stejná jako úroveň vzdělanosti eh, osob, které jdou do supermarketu a koupí se tam sír nebo tabulku čokolády. Myslím si, že je toto důležité, pokud právě hovoříme o těch bodech, eh, které jsou zde sporné. Já chci hovořit o dvou bodech. Za prvé o vysvětlení obsahu působnosti eh, těchto, tohoto nařízení a za druhé je důležité pro zadavatele staveb, abychom měli spolehlivé a podrobné informace o výrobcích. Co tím myslíme? Pokud obdržíme na staveniště nějaký výrobek, musíme mít, být schopni na první pohled eh, pochopit, co to je za výrobek a jestli má označení CE. Není možné, abychom se museli probírat celým eh, dlouhým prohlášením, abychom to zjistili. Za druhé je důležité, aby všichni byli okamžitě na místě schopni toto zjistit a to zcela jasně, aby eh, zadavatel stavby nemusel třeba se hlásit na nějakou webovou stránku, aby byl schopen identifikovat tento výrobek. A pokud výrobek eh, dorazí a nebude mít k dispozici všechny informace, tak samozřejmě je zde riziko, že bude instalován nesprávný výrobek nebo bude instalován správný výrobek, ale nesprávným způsobem a tak dále. Pokud se podíváme na označení CE, pokud to přečtete, tak vidíte, že tam je celá řada různých informací. Tady se jedná o dlaždičky a pro vnitřní užití. To znamená, že pokud po užití uvnitř v interiérech, to znamená, že pokud to tam nebude, ta informace o tom, jestli je to pro použití v interiéru nebo v, e, ne, tak potom nám budou e, uživatelé zmatení a nebudou vědět, zda ty dlaždičky mohou například použít na fasádu a tak dále. Například pokud máme na označení jenom webovou stránku a výrobní číslo, bude to velice obtížné. Proto my podporujeme návrh rady článku 9, aby tam byl k dispozici režim, který poskytne uživatelům transparentnost, pokud na staveniště dorazí nějaký eh, stavební výrobek. Označení CE by mělo už poskytovat dostatečné informace. Pokud jde o vysvětlení působnosti nařízení, tak zase jde v podstatě o článek 5. Celý tento dokument hovoří o výrobcích a o výrobcích, kteři, které jsou uváděné na trh. Když se začneme číst článek 5, tak vidíme, že se tam činí určité výjimky. Ale bod A hovoří o výjimkách pro výrobce, kteří instalují výrobky nebo zboží. Ale výrobce, který instaluje eh, výrobky na staveništi, tak je zadavatel stavby, stavitel. Pokud přespracovává, eh, nějak přepracovává například nosník na staveništi, tak dělá svoji běžnou práci. Kdy ho přepracovává ve své firmě, kde se vyrábí, tak je to jeho běžná, ve skladu třeba, tak je to jeho běžná činnost. Pokud tomu tak je, pokud skutečně ve svém skladu něco přepracovává a dále prodává tento výrobek, tak by měl se stát výrobcem a měl by být povinen eh, označovat ho CE. To znamená, že někdo, kdo eh, instaluje výrobek na staveniště, tak je dodavatel stavby a proto si myslím, že tento bod by měl být zcela vynechán, protože tam se hovoří vlastně o aktivitách, o činnostech dodavatelů. Pokud jde o bod B tohoto článku, tak tam si myslím, že jde o případy, kdy přímo na staveništi, na, místě, na místě měníte určité charakteristiky výrobku. Ale to je také činnost výrobce. Pokud si já zakoupím nějaký zinkový okap třeba a nějak ho začlením do eh, stavby, tak je to v stavební výrobě a měl by být označen CE. Pokud si koupím roli zinkového plechu, tak by měl mít také označení CE. Ale pokud si koupím tu roli plechu a udělám z něj oka, tak už to není nutné, aby měl označení CE, protože já jenom začlenuji ten zinkový materiál do budovy. Protože pokud už tam nedělám žádné další změny, žádné přepracování, tak je to běžná moje činnost. To znamená, že tato výjimka, toto odchylka tam není třeba, protože tam se zase hovoří tady o činnosti dodavatele stavby a nikoli o výrobci. A tady se liší můj názor od předchozího řečníka. Pokud vyrábíte most, tak byste ho neměli označovat označením CE, ať už je to přímo na stavbě nebo někde ve skladu. 100 kilometrů od místa stavby je to stejná činnost. Samozřejmě firma, která vyrábí ten most, není výrobcem, ale dodavatelem stavby. Oni nebudou vyrábět 25 mostů, kteří se potom budou eh, prodávat jednotlivým dodavatelům, kteří je budou někde montovat. Takže abych dospěl k závěru, doufám, že už máme i příslušný slide. Je to téměř ten poslední, ano. Takže my chceme, aby působnost tohoto nařízení byla jasná. Nemělo by se tam hovořit o dodavatelích stavby, mělo by tam se hovořit především o výrobcích. Dodavatelé ti smonta, smontují jenom výrobky, ale nevyrábějí výrobky, kteři, které by měly nést označení CE. Nařízení by také nemělo snižovat počet informací, které jsou už v současnou chvíli vyžadovány platnými předpisy. My bychom chtěli eh, zachovat tu úroveň informací, ten počet informací, eh, které jsou v tuto chvíli vyžadovány a více informací můžete získat na našich webových stránkách FIEK.eu. Děkuji vám za vaši prezentaci, za to, že jste dodržel svůj časový limit. A chtěla bych teď... Má slovo pan profesor Bossenmayer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen. Eh, děkuji. Já eh, to trošičku změním v porovnání s tím, co, protože nechci jednoduše zopakovat vše, co už tady bylo řečeno. Určitě bych eh, rád některé kritické body zopakoval, ale už jste je slyšeli. Mám také anglickou verzi dokumentu, eh, který byl um, vypracován a který vám je k dispozici, abych vám doporučila, abyste si to přečetli, protože to říká hodně. Paní předsedkyně, byste eh, řekla, že lidé mají rádi eh, hearing, slyšení, ale že vás osobně fascinují eurokódy. Já bych chtěl na začátku říci tolik, že jeden z hlavních problémů, a pan Leos nás to ví také dobře, Týká se to totiž pravidel pro výpočet eh, výrobních, pro výro, pardon, stavebních výrobků a že to dost dobře nelze harmonizovat. a vlastně jako kdybychom honili divokou husu, když chceme eh, standardizovat takto výrobky stavební. Já to vím ze své předchozí činnosti. Takže v tomto nařízení vlastně se dostaneme do stejného problému, protože my bychom vlastně měli začít eh, pravidly pro výpočet. Eh, už jste zmínila eurokódy a máme tady pravidla TC 250, kde vlastně e, nastavujeme ty věci, které pokládáme za naprosto zásadní. Nenom proto, že já bych byl e, velkým zastáncem harmonizace, ale protože bez takové harmonizace se v tomto případě nemůžeme obejít. V současné době to víceméně je v rukou členských států, jak si dobře uvědomujeme. Nemohu totiž eh, vytvořit úplné prohlášení o vlastnostech a nemohu ani pokrýt všechny, pokud bych nevzal potaz všech těch všechny ty tisíce parametrů, které se samozřejmě vždycky eh, liší, protože ty východiska si neodpovídají. Proto eh, já bych si přál tolik. A tak také chápu vaši zmínku, že ve střednědobém horizontu tedy si myslím, že je třeba požádat členské státy, jinak se to říct nedá, aby provedly harmonizace v těchto oblastech. Myslím tím harmonizaci v oblasti stavebních výrobků, která je totiž věcí žádoucí a pak by byla také možná, protože máme jednotný, máme společný trh. Já se snažím eh, být maximálně stručný, co se týče postupu při schvalování. To je ta oblast, kterou já se zabývám. Plně souhlasím s tím, eh, co tedy eh, řečel, řekl pan Cooper. A snad eh, mimochodem bych mohl říci i tolik, že Evropské technické schválení se požaduje nejenom v Evropě, ale na globálním trhu, protože e, vlastně je to potvrzení nejvyšší kvality. A tak e, to také můžeme používat a získávat tak maximální konkurenční výhodu. Šel bych ještě dále a řekl bych, že v EOTA jsou eh, skupiny odborníků, kteří s tím pracují a vlastně už o tom hovořil pan Cooper. A já bych se eh, rád velice eh, k tomu připojil, že to používají pro, při vypracování dokumentů evropského posouzení EID. Čili tato technická posouzení se pak dávají jakožto základ pro schválení. A má to co dělat samozřejmě také s financováním e, je tedy požadavek na neutralitu a financování je věc, která by měla jít z Evropy tak, aby bylo možné zajistit neutralitu. ETAs, to znamená už ty konkrétní technické e, dokumenty, technická posouzení to eh, by byla věc, která by vlastně byla finančně nezávislá, samostatná. Aspoň tak eh, to dokazují naše zkušenosti. A chtěl v této souvislosti mám na vás určitou prozbu. Všeli, co se už zlepšilo, eh, co se týče stanoviska rady. Já jsem měla předtím obavu, že možná by tady nebyla žádná alternativa, že bychom se přesouvali Eh, jenom k CEN. Eh, pane Bedoty, eh, já si nemyslím, že tady se můžeme ubírat touto cestou, protože CEN se týkají něčeho jiného, inovativních výrobků, kdežto naopak normy z definice se vytvářejí pro výrobky nebo pro věci, které už byly na, trhu, na trh uvedeny a které už se osvědčily, čili není to něco úplně nového. Čili schvalujeme takový schvalovaný schvalovací postup, který by předcházel normalizaci, norm, postupům standardizace a to je jediná možnost, jak se dostat k žádoucímu síli. Pan Leos na to minimálně eh, narazil, hovořil o ESCD, to je speciální technická dokumentace. A to, to je velice složitá, obtížná technická dokumentace, protože eh, ono to není všechno dostatečně jasně definováno v této legislativě, která směřuje k zjednodušení a nakonec každý řekne, eh, dělám, já udělám STD, dělám tyto, eh, specific, tyto technické specifikace, ale já bych to nedovedl. Možná to má co dělat s mým věkem, možná na to potřebujete trošku větší odvahu ale myslím si, že je dobré, když někdo řekne, že, něco, že něco může udělat, ale když to není nastaveno do, značen, dostatečných, do velkých podrobností. A tady to není úplně jasné, jak to je s kompetencemi, dokonce ani ne v oblasti bezpečnosti. Prostě chtěl jsem, aby tohle tady bylo vyřčeno. Pak ještě pár poznámek ohledně obsahu prohlášení vlastností. A tady eh, mám tři konkrétní věci. Článek 6 Já zase nechci opakovat všechno, co už tady bylo řečeno. Tady se hovoří o prohlášení o, o, o úplnosti, prohlášení o vlastnostech. A zcela chápu, co říkal eh, předřečník, protože eh, když se podíváme na prohlášení eh, o vlastnostech, máme tam, dejme tomu, deset vlastností a dejme tomu jedna vlastnost mi dobře vyhovuje, navíc je to také levnější to takhle udělat, to prohlášení. A to je potom ale um, vlastně velké překroucení zkušenosti. Když si vezmu například vhodnost, jak dobře sedí nějaký stavební blok, eh, to není tak eh, těžké dokázat a těžké předložit, ale eh, jsou otázky bezpečnosti, které by tady mohly Eh, člověka napadnout a kromě toho také na tomto trhu není dostatečná homogenita. To mluvíme také o technicích, inženýrech, o těch, kdo vykonávají dozor na staveništi. Tam prostě na tom stanovišti vidíte víceméně, jak ten stavební blok vypadá, jakou má barvu, ale jinak o něm nevíte zhola nic. Eh, můžete to buď eh, dát do budovy, anebo to eh, poslat zpátky po dálnici, nebo jak už se to tam dostalo. Ale určitě by se to dalo dělat jinak. Já chápu komisi, co tady bylo řečeno i v souvislosti s CEN, ale myslím si, že je to věc, kterou je třeba nějakým způsobem korigovat. Druhá věc, že je třeba také konkrétní specifikace produktů nějak modifikovat v jednotlivých členských státech. Bohužel situace je taková, a e, není to jenom nějaká německá libůstka, ale jak už jsem řekl předtím, ten e, přístup k výpočtům nebyl harmonizován. Čili eh, mohu třeba eh, deklarovat nějakou hodnotu eh, podle testovacího standardu, ale musí to být potom například uvedeno do kontextu, do souvislosti s německou normou. Ale takhle to nemůže fungovat, protože pak si budu muset vyhledat seznam 400 specifikací a budu potom muset zase hledat nějakou Eh, korelace mezi deklarovanou hodnotou a změřenou hodnotou, co se budou potřebovat v rámci národních předpisů pro výpočty. Eh, takže eh, takhle bych to musel dělat, ale stejně vlastně nebudu schopen. Uh, já eh, to tady mohu říct si úplně na rovinu, že v Německu s tím máme problémy. Musíme to dělat, protože máme nesmírně přísná stavební předpisy a prostě musí se nějak dodržovat, ale tohle všechno jsou potom problémy pro stát. Jak Už se tady hovořilo i o dohledu nad trhem. A myslím si, že u těch výrobků, kde vlastnosti nejsou plně deklarovány, tak tam to prostě nejde. Zkrátka to se nedá dělat protože eh, orgán pro dohled nad eh, trhem by musel říci, že třeba pět z těch devíti zbývajících, chybějících pardon, kritérií by se museli znovu zkontrolovat. To znamená, že s tím by byla zváž, eh, z, spojena přes přílišná byrokracie a obrovsky by narostly také výdaje, náklady pro výrobce, neboli je třeba pozměnit článek 6. další dvě poznámky už má, budou kratší. 6 3E. Eh, eh, pokud eh, mě se týče, zdá se mi, že tady něco schází. Museli bychom nějak aritmeticky stanovit výkonnostní hodnoty. Hovořím o únosnosti například stavební nosné části celého rámce, eh, celého rámu. Eh, to eh, nemus, nemohu jenom vy, vypočítat, to musím prostě posoudit na základě testů. To jsou informace, které se musí poskytnout, takže například únosnost nebo hodnoty tepelné izolace, u oken, u okenních chrámu a konečně pak 63F NPD, to znamená e, žádná pravidla stanovená, žádná pravidla stanovená pro výkon nebo vlastnosti. Někdo by mohl e, říci, že tedy od toho tady máme prohlášení vlastností a že existují na to normy. Ovšem, Tady se pak neudávají žádné hodnoty těchto vlastností nebo výkonnostní vlastnosti. A to zase musí specifikace umožnit, respektive musí se to regulovat, protože nemůžeme jednoduše umožnit, aby výrobce tady řekl nula, že tady žádný, žádná výkonnostní charakteristika není stanovena, protože to podle mě vůbec nic neříká, tudíž by neměli mít možnost něco takového říká. Potom poslední se týká pravidla pro zjednodušení. Vím, že to je taková ožehavá politická záležitost záležitost. Ale já bych navrhl, aby článek 37 a 38 byly úplně vypuštěny. Neslyšel jsem žádné stížnosti, tak možná tím bych přestal. Ale vzhledem k té dnešní diskusi bych přece jenom ještě dodal, že bychom eh, se měli zmínit na, o článku 5. Dnes jsme tedy slyšeli, že v článku člán 5 je třeba do jisté míry pozměnit ve smyslu vyjasnění některých definic, že nejsou dostatečně zřetelné. Nemůžeme tedy předpokládat, že proces, který je nastaven v článcích 37 a 38, přičemž ty byly jistě vypracovány s dobrým záměrem, aby se věci zjednodušily, aby totiž podniky nemusely mít ještě další administrativní náklady a tak dále. To všechno zní velice pěkně. Nicméně Tyto postupy se vůbec nerovnají procesům, které jsou uvedeny v článcích 3 až 6 eh, v rámci SET. Eh, to je prostě pak úplně absurdní ty definice tady, protože nejsou úplné. Kdyby se to se mohlo dodat tak, aby se to eh, dokončilo, protože jinak by došlo k úplnému porušení trhu. Neměli bychom zapomínat na to, že ty nejmenší podniky v rámci článku 37 představují 4 to mluvíme o těch mikropodnicích a to zahrnuje i dodavatele, čili vlastně to také je, jsou ty 4%. A čili tohle je také třeba nějak zdůvodnit. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci a v neposlední řadě Michael Roberts Scam. Thank you very much. Um, good afternoon, ladies. Dobré odpoledne, dámy a pánové členové INKO, já jsem Malky Robec a hovořím jménem Komise pro eh, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a normalizaci. Eh, jsme v Německu, v Austinu. A jsem velice vděčný za tuto příležitost, že mám mohu předložit naše stanovisko, tedy výboru IMCO. Možná na začátku jedna připomínka k KAN. To je tripartitní organizace v Německu, která eh, jejíž členy jsou zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a eh, orgánů příslušných. A z těch diskusí, které my v KANu provádíme, získáváme jakési společné stanovisko, což je společné stanovisko skupiny, a to pak představuje tedy stanovisko z, v Německu, které se týká normalizace. Bezpečnost eh, výrobku ve stavebnictví se vyvíjí. Vyvíjí se nejenom po, po tu dobu, co hovoříme o nařízeních, ale začalo se vyvíjet už dlouho předtím máme záznamy o produktech, které nejsou ve shodě s tím, co si myslíme, že by měly splňovat, speciálně s ohledem na bezpečnost těchto produktů. Když se tedy podíváme na tedy bezpečnost produktů, my máme celé, celou škálu, široký sortiment výrobku, máme cement, máme cihly, máme prefabrikované části, součástky, máme eh, izolační materiál, máme kabely a dráty, máme eh, podlahy, máme stroje, jak vidíte tady, eh, máme otáčecí dveře, vysokotlaké zařízení, jak vidíte tady na těch eh, obrázcích, na posledním obrázku. To jsou všechno stavební výrobky. Takže vlastně, když hovoříme o stavebních výrobcech, je to opravdu velice rozsáhlý a důležitý sektor průmyslové výroby. A myslíme si, že toto odvětví má právo a můžeme očekávat, aby tento sektor byl regulován velice mm, komplexním způsobem, dobrým způsobem. Musí to tedy zahrnovat také bezpečnost výrobku, která až do, dosud nespadala do působnosti současné směrnice a zatím také není e, e, v součásti toho dokumentu Rady pro nařízení. Co by na druhé straně nemělo být upraveno, na rozdíl od tedy toho, té ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, jak už jsem se zmínil, velice často se směšují tyto otázky. Lidé si myslí, že to nařízení by mělo eh, upravovat všechno, co se stane na, stave, na staveništi, a ono tomu tak není. Je to doména, která je vyhrazena pro vnitrostátní právní úpravu a nemá nic společného s tím, co by mělo obsahovat CPR, nařízení o stavebních výrobcích. Mus, co, souča- co musí být součástí CPR je kvalita, charakteristika výrobků a to se také týká právě bezpečnosti těchto výrobků. A tato, toto nařízení je vlastně jedinou, jediným dokumentem, kde by to upraveno být mělo, a ne tedy v jiných dokumentech. Když se podíváme blíže na tu výrobu těch stavebních výrobků, zjistíme, že je tady celá Nejrů, jsou tady nejrůznější charakteristiky, které se týkají tedy eh, konkrétních fází, eh, kterými těmto, tyto výrobky probíhají. Máme například fázi dopravy, máme eh, fázi manipulace, montáže, máme dále fázi využití, pak máme fázi údržby a fázi rozebírání nebo demontáže těch výrobků. To jsou různé, různá stádia a všechna tato stádia musíme mít na paměti, když hovoříme o bezpečnosti staveb národních výrobků. Stanovisko rady, eh, které se týká CPR, vlastně se bohužel týká jenom eh, hygieny a zdraví pro uživatele nebo obyvatele stavby a jejich sousedy během té fáze využití. Ale bezpečnost výrobku vlastně musí zahrnovat všechny fáze toho životního cyklu, a toho výrobního cyklu a ty vlastně zohledněny v eh, stanovisku rady nejsou. Když si vezmete takový příklad a podíváte se na statistiku, a já právě dospívám tě, k těmto závěrům ze zkušeností. Eh, je jasné, že celá řada těch úrazů nebo nehod vlastně je spojená s bezpečnostní samotného výrobku, netýká se toho využití výrobku, stavebních výrobků, ale jednoznačně i jiných fází toho, toho cyklu, o kterých jsem se už zmínil. A ty my neupravujeme. To znamená, že tady máme v naší právní úpravě mezeru bez pochyby platí a všichni budete souhlasit, že bezpečný výrobek je klíčem ke snížení, tedy úrazovosti ve stavebním průmyslu. A je zapotřebí dodat, že právě stavební, stavebnictví je jedním ze sektorů, kde je zvláště vysoká úrazovost a nehodovost. Z, z německých statistik víme, že úrazovost ve stavebnictví v Německu je třikrát vyšší než v jiných průmyslových odvětvích. To samozřejmě není jenom v důsledku možná nebezpečných, tedy ne zcela bezpečných eh, výrobků. Část těch nehod je způsobena eh, jenom část těch, těch, těchto nehod je způsobena nedostatky ve výrobcích, ale když se podíváte na tu situaci jedním klíčem a jednou možností snížení té eh, nehodovosti je právě otázka bezpečnosti, zvýšení bezpečnosti stavebních výrobků ve všech těch fázích toho cyklu. Tady máte příklady eh, toho, nač pomýšlíme, když hovoříme o bezpečnosti stavebních výrobků, je zapotřebí zohlednit před tou fází toho využití. Tady máte příklad eh, prefabrikované součástky, Ehm, eh, v dopravě. Výrobce tedy musí o tom vědět a musí se postarat, aby tyhle ty vložky pro zvedání a manipulaci s výrobky eh, zajišťovaly tedy bezpečnost. To znamená, už při konstrukci toho výrobku je zapotřebí to zohlednit. Tady vidíte napravo obrázek tedy eh, zedníka, který používá materiál, který Eh, obsahuje vysoký, například cement, tedy s vysokým obsahem chromu a to způsobuje tedy eh, určitou nemoc, eh, která se vyskytla u celé řady lidí. Lidí se popálili a nakonec tedy ten problém byl vyřešen. To je jedna z charakteristik, která je inherentní pro ten výrobek a tu je možno tedy právně upravit pouze na úrovni tedy toho samotného výrobku. Tady máte příklad eh, požadavku bezpečnosti při, tedy ve fázi využití, při eh, provádění údržby. Eh, tady je ta střecha, která byla nestabilní, protože ten člověk, který by tu údržbu prováděl právě v tom průhledu, by se mohl propadnout. Nejsem si jistě zda, tedy ten výrobce věděl, jaké podmínky musí splnit při výrobě a konstrukci takového produktu. Eh, samozřejmě, kdyby to věděl, tak by splnil tyto požadavky. On bohužel tu informaci neměl. Ten konstruktor si myslel, že ta konstrukce je v pořádku, ale nebyla. Takže došlo vlastně k nehodám. Zase znovu, kdyby tedy dostal ten výrobce nějakou pomoc v podobě nějaké normy, tak by to bylo velice užitečné. Na dalším obrázku, eh, na dalším slajdu vidíte ehm, eh, obrázky, které dokumentují použití azbestu. Dokonce i když tedy je ta budova dokončena a musí se demolovat, stále existují určité, eh, určité mm, problémy s bezpečností, což existuje právě v případě použití azbestu na té stavbě, té stavbě. Takže co se dá dělat? Za prvé se domníváme, že tady existuje mezera, tedy v CPR, kterou je zapotřebí nějak zaplnit, jak z hlediska mnoha důvodů, ale také z hlediska eh, smlouvy o fungování Evropské unie, článek 140, který stanoví, 114, promiňte, který stanovuje vysoké nároky na zachování tedy bezpečnosti a ochrany zdraví. A proto je zapotřebí to zohlednit také v, tedy v CEP, CPR a to stanovisko rady to nezohledňuje. Pokud eh, to zohledníme a parlament tedy tento požadavek bezpečnosti eh, v těch základních požadavcích zmínil, přesto to neznamená automaticky k novým požadavkům stavebních výrobků, požadavkům bezpečnosti. Je to pouze podmínka, jakýsi, jakási vstupenka pro zahájení toho procesu normalizace. A každý, kdo tento proces zná, jaká ten, jaký ten proces normalizace je, ví, že existuje určitý počet lidí, kteří reprezentují zájmy tedy různých stran zainteresovaných, nejenom výrobců, a zástupci OŠ by tedy měli takto možnost vznést tedy ten požadavek, kdekoliv to bude vhodné, ten a tedy účastnice diskuse o tom námětu, o tom tématu a výbor pak rozhodne na základě společného stanoviska. A pokud tedy se ož domnívá, že tento argument je dobrý, tak ten argument bude přijat. Když to nebude dobrý argument, tak přijat nebude, zohledněn nebude. A tento argument se uplatňuje i v další fázi a je tady možnost ho tedy zapracovat do těch technických specifikací a pak se dostane tedy na vědomí nebo do povědomí výrobců. A konečně domníváme se, že jasná specifikace výrobku by také přispěla k rovným podmínkám v konkurenci na trhu. To platí zvláště o těch malých a středních podnicích, kde tedy výrobce, který zohledňuje bezpečnost a vloží do toho určitý čas a peníze do navržení bezpečného produktu, když ho uvede na trhu, tak eh, tento tento výrobce vlastně tím, že uvede na trh nákladnější a lepší výrobek, je vlastně potrestán. To je tedy mechanismus, který je vlastně kontraproduktivní a nepřijatelný eh, pro správnou, dobrou právní úpravu. Takže když budeme mít drobné podmínky s jasnou specifikací, bude to dobré pro všechny a bude to také dobré pro ochranu evropského trhu eh, v případě importu z třetích zemí které nemají takové, nesplňují takové požadavky na bezpečnost výrobků. Kde se nacházíme nyní? Bezpečnost výrobku ve všech fázích toho životního cyklu je zapracovaná do pozice Evropského parlamentu přijaté 24. dubna 2009. Je také zahrnuta do návrhu doporučení pro druhé čtení tohoto stanoviska Rady ale to stanovisko rady v současné době eh, tyto aspekty bezpečnosti neobsahuje a proto důrazně žádáme IMKO, aby zachovalo své stanovisko k tomuto námětu, k tomuto tématu a aby trvalo na tom, že požadavky bezpečnosti výrobku budou zahrnuty do CPR. tak, aby tyto, toto nařízení splňovalo tedy stejný, stejné standardy, stejná kritéria jako jiná nařízení protože v tomto ohledu stanovisko rady tedy zaostává, to není dobrá situace. A konečně v neposlední řadě je to také v zájmu bezpečnosti pracovníků, kteří s těmito produkty pracují. A my už eh, celou řadu let eh, klademe důraz, aby takovýto krok byl přijat. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat všem našim dalším řečníkům. Všechny prezentace byly velice obsažné. V tuto chvíli bych chtěla se obrátit na zástupce belgického předsednictví a chci vám dát také příležitost říci několik slov k tomuto tématu, pokud souhlasíte. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i všem našim hostům za jednotlivé prezentace. Myslím si, že až na tu poslední prezentace v podstatě všechny podporovali představu rady o tom, že by se měly zavést nějaké změny. Dovolte, abych začal posledním řečníkem. Podíval bych se na téma bezpečnosti práce a zdraví. To jsou, jak jste řekl, eh, samozřejmě velice důležité aspekty. Nicméně, eh, na rozdíl od toho, co vy jste řekl, eh, Rada skutečně bere v úvahu tyto aspekty. A samozřejmě členské státy mají povinnost zajistit aby všechna pravidla v oblasti bezpečnosti práce a zdraví při práce byla aby všechna tato pravidla byla plněna v souladu s principem subsidiarity. Rozhodně to neznamená ale, že při uvádění těchto výroků na trh bychom měli tam zahrnovat všechny různé aspekty, které jdou za rámec toho, co jste zmínil. Musíme samozřejmě myslet také na to, že je rozdíl mezi výrobkem samotným a užitím. A jak řekli ostatní mluvčí, pokud jde o stavební výrobky, tak je právě důležité to využití, způsob, jakým se využívá. To znamená, to je záležitost principu subsidiarity a členské státy už se potom sami určují pravidla. Takže si myslím, že rozhodně není správné vydat se tím směrem, který jste navrhl. Nechci tady zmiňovat úplně všechny body, které jste zmínil ve své prezentaci, ale chci vás ujistit, že skutečně bereme tyto aspekty v úvahu, ale v jiném rámci. Dovolte, abych se vrátil k tomu, co zde zaznělo o těch odchylkách, výjimkách. Několik řečníků zmínilo právě výjimky. Uh, a já bych chtěl tady bránit naše stanovisko. My jsme tam dali ustanovení o určitých výjimkách pro několik těch aspektů. Pokud se podíváte na ty odchylky v článku 5, musí se na ně dívat v souladu s definicemi Když se podíváme na definici výrobců, tak tam máme zcela jasnou odpověď a také je tam jasná definice uvádění na trh. Právní služba nám sdělila, že výrobci například pokud výrobce vyrobí trám nebo nosník, tak tam přechází k, k, dochází k přenosu majetku, přechodu vlastnických práv. Nemáme prostě pocit, že existují určité povinnosti, které musí všichni plnit a proto jsme právě zavedli výjimky podle článku 5 Myslím si, že je tam možná třeba ještě nějaká změna, ale podle výjimek v 5a a 5b v souladu s vysvětlením, které jsme dostali ohledně uvádění na trh, tak my si myslíme, že skutečně je třeba mít tam tyto výjimky, abychom se vyhli možným po, následným problémům právního charakteru, pokud jde o přenos vlastnických práv. Proto jsme tato ustanovení zahrnuli do textu. Výrobky, které jsou určeny na určité staveniště, se potom nebudou už přesunovat eh, na další staveniště, když už jsou jednou použity, proto není nutné je označovat označením CE. Není vždycky pravděpodobné, že takovéto výrobky se budou ještě dále někam přesunovat v budoucnu. Takže tolik jsem chtěl podotknout k tomu, co řekli předřečníci. Pokud všechno zůstane tak, jak je, tak si myslíme, že není nutné označování CE. Ještě další důležitá věc, která byla zmíněna, to jsou mikropodniky. To je článek 37 tedy. Já mám pocit, že v tuto chvíli máme v textu takovou situaci, kdy poskytujeme mikropodnikům celou řadu možných řešení a já si myslím, že ta škála řešení, která jim nabízíme, je dostatečná, aby se jejich problémy vyřešily. Možná bychom tam měli specifikovat jeden konkrétní případ, eh, pokud jde o článek 36. Možná bychom tam mohli tedy Eh, použít jiný výraz na STD, které používáme v článku 37. Možná bychom tam mohli použít nějaké jiné, jinou formulaci. Nicméně to, ten návrh, že článek 37 o použití té zprávy, o které jste hovořili, a že by se to mohlo použít, tady že bychom skutečně mohli použít jako určité kompromisní řešení. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Máme tady ještě dalších několik přihlášených řešn- řečníků. Pan Majer, prosím. Mám tady celou řadu otázek. Ale pokud jde o naše odborníky, tak mám konkrétní otázku, kterou bych chtěl položit a týká se od článku 6 odstavec 3e. Já tomuto ustanovení rozumím tak, a zdá se mi poměrně komplikované, že je tam odkaz na pravidla a že je tam odkaz na to, kde uvaž, kde výrobce chce uvádět na trh výrobek. Ale vezměme si příklad, že nějaký výrobce v Belgii vyrobí nějaký výrobek, prodá to v Belgii nějakému eh, maloobchodníkovi a maloobchodník to prodá někomu dále, potom nějakému spotřebiteli, který si ten výrobek začlení do stavby, například u sebe doma. Ale jak chceme ošetřit takovou situaci v prohlášení, kdy tedy eh, na trh se uvádí ten výrobek jinde, než kde se potom použije. To si myslím, že se nedá nějak ošetřit. Já si myslím, že tady hovoříme o jednotném evropském trhu a tento právní předpis má se věnovat právě stavebním výrobkům, které se dají provad, prodávat kdekoliv na tomto, jednotlivém, na, pardon, tomto jednotném trhu. Takže si myslím, že bychom tam neměli předepisovat takovéto věci. Samozřejmě jsou tam určitá omezení, pokud jde o místo, kde se uvádí výrobek na trh a kde mohou být různé předpisy, které se týká. Samozřejmě, že v Itálii jsou třeba jiné předpisy než v Řecku a tak dále. Já myslím, že eh, bychom se ale tomuto měli skutečně vyhnout, abychom neměli místní trh. My chceme totiž jednotný evropský trh. to puheenjohtaja. Tuote turval. Velice děkuji, pane předsedo, dámy a pánové pánové odborníci, je důležité, že hovoříme o bezpečnosti výrobků a velice mě těší, že už se zabýváme některých z těchto otázkami, jako jsou například nebezpečné látky. Musíme se vyvarovat těm katastrofám, k jakým dříve docházelo, ku příkladu mohou uvést asbest. Ale musíme se také zabývat otázkou změn klimatu. K tomu je třeba více přihlížet u, eh, při výrobě eh, stavebních produktů. Když se eh, pomyslíme, jaké cíle si Evropská unie stanoví co do udržitelného rozvoje, musíme brát v úvahu i klimatické změny. Například v příloze 1 se, se, se zmiňuje emise skleníkových plynů, ale myslím si, že to vůbec nestačí. Článek 6 tady také minimálně jedna z základních eh, eh, vlastností by měla být takzvaná uhlíková stopa. To znamená, že emise eh, skleníkových plynů je třeba brát v potaz během celého životního cyklu produktu. Velice vám děkuji. Myslím si, že to je všechno. To byli všichni kolegové, kteří se zatím hlásili. Jakožto um, zpravodajka a předsedkyně bych chtěla zadat rychle dva otázky. Jedna na pana Kumen, Kumen, Kumana. Kumence, vy jste hovořil o dodavatelích a chtěl bych vědět, kdo má vlastně odpovědnost. E, to je otázka, která se týká stavebního průmyslu. Kdo má zodpovědnost za co? To bych se s vámi ráda ujasnila. A druhá otázka, kterou mám, a myslím si, že vlastně už o tom hovořil pan Kupr na začátku, že je třeba vysvětlit přesně, co to je inovace. Uváděly se také příklady. Mnoha, mnozí, kteří se zabývají stavebnictvím, často pokládají za velice užitečné, když jsou tam velice konkrétní příklady, že někdy máme pocit, že hovoříme o stejné věci, ale bavíme se ve skutečnosti o různých věcech, takže i terminologie je někdy důležitá. Otázka tedy zodpovědnosti, kdo zodpovídá za co a otázka inovací. Prosím, děkujem. Takže tím dávám zase eh, slovo našim panelistům. Co se týče zodpovědnosti za škody, eh, vlastně zodpovědnost má dodavatel, dokud nemůže eh, dokázat, eh, dokud se mu nepodaří dokázat, že byl defektní výrobek. Zkušenosti ukazují, že je prakticky nemožné dokázat, že s výrobkem něco nebylo v pořádku, pokud výrobce nepodpoří dodavatele a dodavatel, dejme tomu, je malá firma, zatímco výrobce je většinou relativně daleko větší podnik a je velice těžké dokázat, že e, výrobek byl důvodem problému, ale tedy odpovědnost má v první řadě dodavatel a proto je nesmírně důležité, aby mohl velice snadno získávat veškeré požadované informace o výrobku. Protože jestliže je to dlouholetý klient, pak ho výrobce podpoří, ale jestliže to byl jenom náhodný klient a jestliže výrobce má problém s tím výrobcem všude, tak udělá všechno, co je právně možné, aby se vyhnul zodpovědnosti. Ano, inovace. Mohli bychom se o tom bavit celou noc a zítra celý zbytek týdne. Ale já mimo jiné náhodou tady mám určitou inovaci a já jsem to sem přinesla, protože si myslím, že opravdu příklady jsou vždycky snazší. Toto tomu bychom řekli taková tyč, která vlastně eh, váže dohromady dvě stěny, dutiny. Používá se to v některých eh, evropských státech, ale ne ve všech členských státech. Není to stavební technika, která by se používala všude, ale zase je to něco více než jenom britský produkt. Zajímavý je proto, že se také eh, má co dělat s uhlíkovou stopou, protože je to vyrobeno z plastu, nikoliv z ocely a proto to má daleko menší tepelnou vodivost, tudíž dochází k daleko menším ztrátám tepla tou tyčí, která vlastně spojuje ty dvě stěny. Je to také zajímavý výrobek, protože když jsme ho posuzovali, tak jsme museli se zabývat takovými vlastnostmi, které by nás nezajímaly v případě um, ocely, totiž tečení a vůbec chování materiálu z plastu. Je to také zajímavý produkt, protože jak to můžeme vysvětlit uživateli? To si myslím je velice důležité pro uživatel ohledně toho, jestli ten produkt bude akceptován nebo ne. Architekt musí mít eh, například informace o vlastnostech tečení. Jestliže oni nejsou eh, odborníci sami a neví, jestli to číslo je přijatelné, je akceptovatelné nebo ne, čili to nepomůže k akceptovatelnosti produktu. Proto říkáme v mé predikce, že musíme uvažovat o ETA z hlediska obsahu a z hlediska eh, flexibility, jak řešit otázky a jak dodavatelům a architektům mnoho z nich představují vlastně malé a střední firmy a jim je třeba efektivně sdělovat pro ně důležité informace. E, pan Bosen mám také hovořil tady o těch eurokódech. Já bych se jenom chtěl k tomu rychle vyjádřit. Já do značné míry souhlasím s tím, co pan Bosenmajer tady říkal, totiž vlastnosti výrobku když se to pokládá za součást stavby, eh, konstrukce, tak většinou vlastně to dopadá, zapadá do určitého kódu, odpovídá to kódu. Ovšem tady jsou problémy s inovativními produkty, že na ně velice často takový kód prostě neexistuje. Takže když uvažujeme o tom, jaké informace se mají poskytovat uživateli, musíme i toto brát v potaz. Když uvažujeme, přemýšlíme o tom, jak se to celé předkládá uživateli, takže pan Bosemaj má do jisté míry správně. Začínáme od nesprávného konce. Kdyby byl tady kód pro všechno, pak by informace měly smysl. Ale přirozeně, že kódy nemohou být na všechno, protože vždycky tady bude něco nového. Pan Bosenmajer, pan i doktor Bosenmajer. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám obavy o vlastní bezpečnost. Já tady, je tady komise a nechci používat slovo Eurocode. Já bych eh, raději eh, hovořil o zjednodušených evropských pravidlech pro aplikaci, pro uplatňování. Co, eh, co se týče uhlíkové stopy, tady je mandát od komise TC 350. Je to TC pro udržitelnost a to už tedy pro výrobky dneska existuje. A pokud si správně vzpomínám, pak PRN 15 004 to se vztahuje na výrobkové kategorie všeobecně, tedy na všechny výrobky, které ohledně toho, eh, jak se u nich má dělat eh, ekologické prohlášení. A co se týče uhlíkové stopy, eh, využití energie, regenerativní energie, všechny tyto aspekty, to všechno bude zahrnuto samozřejmě do vlastností výrobku. A tady zase paní předsedkyně přirozeně se eh, vracíme k číslu 7, to jsme tady zmiňovali 2013, už se k tomu blížíme a měli bychom pak dokázat už uplatňovat zjednodušená pravidla. Prostě představa je taková, že harmonizace je věc, kterou by bylo třeba uplat- a možno uplatňovat v mnoha oblastech. Já vím, že parlament se zabývá právě touto otázkou a existují samozřejmě různé, není to jedno kopito, čili různými způsoby se eh, mohou tyto myšlenky prosazovat, ale co se týče čísla 7, budeme proto potřebovat také základní dokument pro všechny aspekty CPR. Vždycky tady bude muset být základní dokument, jak už říkal pan Kupr, čímž vlastně navazuji na to, co on řekl. Jde o to, co bude třeba mít na evropské úrovni. Více k tomu říkat nebudu. Možná nějaký stavební pas by tady mohl být, protože teď tady existují určité rozpory. Jestliže tady budeme mít evropská pravidla pro uplatňování, ale jenom částečná, bezpečnost na místě, vibrační eh, eh, eh, bezpečnost proti požáru, energetická účinnost, udržitelnost. Kdybychom toto všechno dali vedle sebe, pak by to nakonec mohlo vést, a možná, že je tomu jenom tak v Německu, zkrátka když eh, na každý požadavek je nějaká odpověď. Dostaneme vždycky to, co si na to zasloužíme. Ovšem ani v Německu neexistují zkoušky, které by toto bylo možno hodnotit. Možno, je tedy možno vždycky vypracovat nějaké prohlášení, ale tak by tomu nebylo, kdyby prováděcí pravidla Evropské unie se nastavila takovým způsobem, aby si navzájem odpovídala a číslo 7 by sem pak velmi dobře zapadlo. Jedná se o udržitelnost budov. Já nevím, jaká jsou čísla, ale ten odborník na cen by to měl vědět. Děkuji. Pan Mezi se tady ptal, tak já ještě já jsem na vás, já jsem na vás nezapomněl. Já jsem se k tomu chtěl dostat. Já velice oceňuji eh, otázku na pana Kumana. A naprost, a, eh, podporu, a eh, souhlasím s odpovědí pana Kumana odpověd, představa odpovědnosti, tedy musíme eh, mít jasno, kdo má odpovědnost za namontované produkty. Je třeba dát patřičnou odpověď na tuto otázku. A eh, samozřejmě sem vstupuje také myšlenka trhu. Máte naprosto pravdu, máme jenom jeden jednotný trh. Ale výrobci musí mít nějaké vodítko pro uvádění produktů na vrch. O to jde v tomhle nařízení. Ale kdo bude mít zodpovědnost za to, jak se používají tyto výrobky? To jsou dodavatelé a pouze dodavatelé na základě poskytnutých informací. Ovšem je velice mnoho eventuálních uživatelů. Je, je tady 27 členských států a tam mohou být rozdílné požadavky na výrobky. Proto mně připadá e, velice obtížné e, dokázat, že dejme tomu toto nařízení v e, něčem selhalo, co se týče povinností za výrobky, právě proto, že trh je e, rozdílný, ne proto, že je tady 27 členských států, ale že jsou tady rozdílní uživatelé. A v posledu e, je to dodavatel, který je odpovědný za e, využívání, používání. Čili když nebudeme přihlížet k odpovědnosti, kdo odpovídá to a k tomu, že je tolik různých možností, jak klást požadavky a jak regulovat eh, vnitřní trh, protože nakonec je to otázka zásady subsidiarity tak si myslím, že si můžeme tady pomoci právě tím, že odpovědnost má dodavatel. Přičemž je tady spousta možných uživatelů a proto musíme ponechat eh, dodavateli možnost volby mm, výrobku. Proto musíme výrobcům a také poskytnout pružnost eh, tom, jak budou informovat dodavatele. Co si myslí, že naprosto je nezbytné z hlediska jejich biznesu a zamýšleného trhu. Protože například vezměte si Německo, tam samozřejmě vím, že trh je velice přísný a tam budou velké nároky na produkty a nejenom proto, že to chce regulační orgán, čili to bude třeba jiný přístup než ve Spojeném království, kde to třeba není až tak přísné, to možná není to správné slovo, spíše je to tam třeba pružnější, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti. To je zajímavé. Jsou různé způsoby a proto výrobce potřebuje takovou odpovědnost. Čili pak je to odpovědnost uživatele. Pane Majere, ano, já se omlouvám, jenom doplňková otázka. Jednoduše proto, že v článku 6 odstavec 3 se uvádí, že to prohlášení o vlastnostech by mělo, tedy je tam slovo shell, takže to je povinnost, to není nic dobrovolného. Eh, já sice rozumím, jste říkal, že tedy výrobci mohou být místní, regionální a tak dále, ale nemohou mít povinnost, aby pro každou lokalitu v Evropě brali v úvahu tedy specifikace ex ante. Pokud to bude dobrovolné, ano, to je v pořádku, ale pokud je to povinnost, já jako výrobce v Německu nemů, nemůžu mít povinnost brát v úvahu regionální rozdíly ve Francii, Španělsku, v Řecku. Pokud by to bylo dobrovolné, v pořádku, ale pokud by to byla povinnost, nikoli, ne. Já se omlouvám, že znovu vstupuji do debaty, ale myslím si, že článek 3a Naprosto souhlasím, že i když je tady ta myšlenka zamyšleného využití, v souladu s příslušnými harmonizovanými pravidly, takže když existují harmonizované normy, souhlasím, jsou dobro, dobrovolné. A pokud je to ale v nějakém nařízení, tak se pak stávají tedy povinné. Ale co tady se uvádí je, že výrobce povinně bude deklarovat zamýšlené využití v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi. A to platí stejně pro všechny. Ta, ty harmonizované normy nejsou rozdílné od jed, je, země od země. Je, je to, jsou to stejné technické specifikace, harmonizované eh, specifikace, které platí pro všechny. Pokud je jiné zamišlené použití, tak to může být definované a výrobce si musí zvolit nejméně jedno a pak tedy nastupuje tedy ten článek, logicky, ale já si myslím, že to není spojeno nějak se zeměpisným umístěním toho trhu. Pane Kumine? A já bych rád dodal, že ten výrobce by měl mít povinnost poskytnout informace které umožňují správné zabudování toho produktu do stavby. Některé výrobky mají eh, letní vlastnosti nebo zimní vlastnosti, nebo můžete říci, jsou zamýšlené pro použití v Itálii a naopak eh, jsou zamýšlené pro použití ve Skandinávii. Mělo by být jasné, jaké je to zamýšlené použití. Některé produkty mají určité životní cyklus. Když tedy hovoříte Eh, o produktech, které například skladujete na slunci eh, tři měsíce, tak ztrácejí určitou vlastnost. To by také mělo být jasné ve vlastnostech toho produktu. A samozřejmě, že by to mělo být obsaženo v té deklaraci, v tom prohlášení. A to jsou kritické položky a ty by měly být uvedeny v tom označení CE. A mohou být různé pro různé eh, produkty. Když budou hovořit o izolaci, jsou různé typy izolace a které mají, tato izolace má různé vlastnosti, pokud je použita na střeše, pokud je použita tedy mezi stěnami, mezi zdmi. Samozřejmě u toho výrobku, který je určen na střechu, tam je zapotřebí napsat, že je jednoznačně určen pro toto použití. U jiného výrobku izolačního to bude jiné použití. A potom, když se to označí tou značkou CE a je to tam obsaženo, tak to si toho okamžitě všimnu. Možná, že bych eh, měl jenom říci, že pan Majers je, má, pra, má pravdu. Eh, že tu otázku tady nastolil, že, by, že skutečně by není možné, aby že, že, že byste museli označovat eh, produkty, že by nebylo jasné, kam ten produkt je určen. Já si myslím, že tady je možná chyba v překladu, protože v německé verzi se neuvádí, kam eh, je ten výrobek určen, ale zda má být výrobek uveden na trh v zahraničí. To znamená, z právních důvodů by se to možná mělo eh, vypustit, protože tady eh, hovoříme o vnitřním trhu. Tady se nejedná o dovoz, ať už je to tedy uvedeno na trh na Maltě nebo Belgii, tady není žádný rozdíl. Ale právě to slovo UE, kam, Nastupuje tedy jaksi eh, v té situaci, kdy ty členské státy mají právo, jak říká, tedy ten, jak řekl tady řečník, zahrnout určité geologické, klimatické a nebo jiné podmínky, které jsou specifické pro určité umístění toho produktu. Beschreibung in der a to je pak obsaženo ve výrobkové specifikaci a je zapotřebí tu specifikaci odlišit z tohoto hlediska. To znamená to zamýšlené použití. Tady, docha- tady přichází na řadu použití toho mm, výrobku. Možná někde jinde a nikoli v Evropě by mělo být uvedeno. Ale samozřejmě nejsou žádné rozdíly, v, pokud jde o členské státy, pokud jde o Evropskou unii a takže článek 6, odstavec 3a, eh, promiňte, odstavec 3e je bohužel špatně formulován. Já jsem chtěl říci, když budu dodávat do Švýcarska, Švýcarsko není součástí jednotného trhu, ale Švýcarsko eh, vlastně v, ve skutečnosti aplikuje tyto normy a dodržuje je. Ale když se podívám na ten dokument, tady je změna v té anglické verzi, pokud je o to slovo where, kam, nebo kde. Já si myslím, že to není zamýšleno takto. Mělo by tam být if. A pokud je to otázka podmíněnosti, tak ta, nemá, ta se nestahuje na vnitřní trh. Možná, že by to pomohlo. Chtěl byste se k tomu vyjádřit, pane Majersi, eh, pokud máte co k tomu říci? Děkuji. Já bych tady rád něco objasnil. Děkuji. Hovoříte tady o článku 6, odstavec 3, písmeno E. A tady se odkazuje na místo, kde se výrobek uvádí na trh. To znamená, že výrobce musí vědět, kam chce umístit tento, kde, kde chce uvést tento výrobek na trh. To on musí vědět. To není nic nahodilého. To znamená, jakmile opustí ten výrobek výrobce, uvádíte ho na trh. Dá se tedy říci, že výrobce ví, kam ten výrobek půjde a ví, na, který, na kterém trhu se ocitne a ví, jaké jsou požadavky toho trhu. Není to tak široké, jak by se zdálo. Je to velice specifická věc. Mohlo by to být eh, tedy na evropském trhu. Například u ně, německý výrobce bude něco posílat na trh v Itálii nebo ve Francii ale je to samozřejmě vždy evropský trh. To jsou ty základní charakteristiky, které je zapotřebí zohlednit. Já si myslím, že výrobce to nějak zvlášť nezajímá. Ale je to důležité z hlediska toho označení komise. Já se musím omluvit, protože tlumočník říkal, že se jedná o článek 6.3 a, a to je ale písmeno E, takže se omlouvám, já jsem se trošku ztratil v tom textu. Já si myslím, že teď už eh, rozumím vaše otázce. To je velice těžká otázka. Je těžké na ní odpovědět. Já si myslím, že protože už se blížíme Eh, uzavření našeho slyšení, tak eh, já si myslím, že je tady tolik námětů k zamyšlení. Měli jsme vynikající členy našeho panelu s nejrůznějšími zkušenostmi, které tady zazněly. Eh, ta otázka například financování EAD, ty, ty rozdíly u toho označování CE ve, výrobní, ve stavební výrobě. Pak tady máme ty, tu otázku těch odchylek Myslím si, že ta otázka toho dozoru nad tím označováním CE, to si myslím, že je velice důležité, jak členské státy to uplatní s těmi škrty v rozpočtech státních, ale zároveň i při těch škrtech je důležité zachovávat bezpečnost a kvalitu, co se má deklarovat v tom prohlášení, otázka nebezpečných látek financování těch orgánů, dodavatelé stavby versus výrobci, otázka mikropodniků a otázka bezpečnosti. Takže se ve výboru musíme zamyslet nad mnoha otázkami. Ráda bych poděkovala všem panelistům, eh, panu Majerovi, Majersovi a všem ostatním řečníkům, že vydrželi s námi zástupci, eh, další poslanci, zástupci tedy eh, průmyslu a i tlumočníkům. Bylo to velice poučné. Děkuji.